Okay. So, liebe Kollegin. Vážení kolegové, když nás tady není ještě příliš mnoho, přesto navrhuji, abychom se hned pustili do našeho odpoledního programu. Máme výměnu názorů s komisí na téma dohoda Evropská unie Čína o zeměpisném označování. A jak víte, tato dohoda byla eh, schválena 6. listopadu loňského roku a já teď bez dalšího dám slovo Johnu Clarkovi z DG Agri, který odpovídá za mezinárodní záležitosti. Provede úvod. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost eh, vám představit dohodu. Byla podepsána začátkem eh, listopadu a oficiálně je oznámena komisařem eh, Hoganem a radou, tedy 6. listopadu v Pekingu, společně s současným čínským prezidentem Xi, což je politicky významný fakt. Není to poprvé, co eh, jsem vám dohodu přijal představit, ale teď je již oficiálně podepsána. Doufáme, že ji rada schválí v rámci několika týdnů a doufáme, že i parlament ji schválí ještě do léta, tak aby mohla vstoupit v platnost během podzimu. Jedná se o první obchodní dohodu mezi Evropskou unii a Čínou, takže z tohoto prostého důvodu je významná ale je rovněž velmi významná z toho důvodu, že obě strany na ní nahlížejí jako na velmi pozitivní vývoj našich obou straných vztahů. A při podpisu té dohody sama čínská vláda poznamenala, že e, to představuje novou pozitivní fázi v našich vzájemných vztazích. Dohoda je také Eh, důkazem úspěchu naší strategie, kdy po celém světě propagujeme evropské tradiční kvalitní potravinářské produkty. Jak už jsem zde mnohokrát opakoval, evropské potraviny a nápoje mají skvělé renomé, co se týče kvality, udržitelnosti, bezpečnosti, vysledovatelnosti a e, také díky svým ikonickým e, produktům se zeměpisným označením a tato dohoda je důkazem e, tohoto renomé. Jaká, jaký význam má ta smlouva? Za prvé poskytuje vysokou úroveň ochrany vlastně pro 100 evropských a pro 100 čínských značek zeměpisným značením. Za druhé zajišťuje vymáhání ochrany na obou stranách, a to jak ve správním řízení, tak v řízení soudním, a to ex officio, což je velice eh, důležité pro malé producenty, kteří si nemohou eh, dovolit náklady soudního řízení. Za třetí, eh, v souladu s pravidly VTO na toto téma dohoda praví, že některé stávající obchodní značky na našich trzích mohou existovat i nadále společně s pozdějšími zeměpisnými označeními a že některé názvy, které na trhu existují eh, již mnoho let, eh, budou na trhu moci fungovat ještě několik let, než budou vypuštěna. Jde pouze o Eh, čtyři názvy. Eh, Feta, Pecorino Romano, Asiago, to je v Evropě, a čaj Lapsang Suchong eh, z Číny. Stávající uživatelé produktů těchto značek budou ještě několik let je takto moci po těmito názvy kupovat a posléze tyto produkty dostanou nová označení. Toto je nejlepší výsledek dohody, co se týče předchozích užití v rámci jakékoliv dohody, včetně Japonska, Mercosuru a Mexika. Za čtvrté, dohoda stanoví, že během prvních čtyřech let její platnosti budeme postupně přibírat ještě dalších 170 produktů pod ochranu nad rámec těch již chráněných 100 produktu z obou stran. A kdykoliv v budoucnu můžeme přidat do dohody ještě další značky pod ochranu. A konečně tato dohoda předpokládá dlouhodobou další spolupráci mezi našimi stranami, jak co se týče ochrany, vymáhání a propagace těch eh, značek, kterých se týká a my máme ambiciozní plány spolupráce s Čínou, co se týče vynucování ochrany našich eh, názvů a budeme je chtít podporovat eh, během potravinářských veletrhů a nejrůznějších dalších propagačních akcí v Číně a i na online platformách, jako je třeba Alibaba. Tato dohoda tedy ve zkratce je dobrá pro Evropskou unii, za, zakládá ochranu ikonických produktů, Eh, Čína je velice rychle rostoucím trhem pro evropské potraviny a nápoje, ale je to také eh, země, kde, která se dopouští mnoha imitací, eh, krádeží názvů a značek a imitací i v oblasti výroby síra a mléčných produktů. Co se týče Číny, eh, té se dostane ochrany eh, na nejatraktivnějším trhu na světě, eh, že tedy budeme chránit 100 jejich ikonických produktů. Čína má velice bohatou kulinární tradici, mají více než 2000 produktů se zeměpisným označením, takže i vývoz potravin z Číny do Evropy, ale i do Asie z toho bude mít užitek pro čínskou diasporu. Čína bude mít veliký prospěch eh, z toho, že ty produkty jsou uznávány v Evropě. Eh, Čína má 10 uznávaných ikonických produktů s zeměpisným označením, teď tedy přibude ještě 100 a potom eh, dalších 170. Jedná se o první takovouto dohodu ze strany Číny. Co se týče dalších kroků, z právního hlediska dočišťujeme tu smlouvu, to bude trvat ještě týden či dva a potom Eh, smlouva vstoupí do obvyklého postupu rady, eh, než v nadcházejících týdnech dojde k podpisu na radě. My jsme přesvědčeni, že dohodu se podaří přesvědčit eh, Evropskému parlamentu, představit Evropskému parlamentu ještě před létem, tak aby mohla vstoupit v platnost někdy během podzimu. Doufáme, že se to třeba podaří na summitu EU Čína v Lipsku v září. To by byla vhodná příležitost k oznámení eh, vstupu této dohody v platnost, ale bude to velmi záviset na eh, souhlasu Evropského parlamentu ještě do léta s touto dohodou. Děkuji. Děkuji, eh, pane Klárku. Já teď dám slovo kolegu Winklerovi, to je náš stálý zpravodaj Eh, pro EU Čínu. On bude muset potom eh, zase odejít, takže kolego Winklere máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně. Děkuji mnohokrát za to, že se mohu krátce vyjádřit z pohledu mezinárodního obchodu. Jsem jedním z místopředsedů výboru INTA a jak bylo správně řečeno, pane předsedo, já za to mnohokrát děkuji. Také eh, zpravodajem pro obchodní vztahy mezi Evropskou unii a Čínou. Jak zmínila Evropská komise, i my máme za to, že tato dohoda o zeměpisných označováních je velkým úspěchem Evropské unie. My ve výboru pro mezinárodní obchod eh, jsme tuto dohodu podporovali. Především během návštěvy delegace INTA v Číně v roce 2018 jsme o tomto hovořili politicky na poměrně vysoké úrovni a s protidelegací. Říkali jsme, že je potřeba dokončit tuto dohodu. Jak jste říkal, je to také první dohoda s Čínou v této oblasti. A vysíláme tím signál, že je možné se s Čínou dohodnout. Pochopitelně by se dalo argumentovat, že tato dohoda je velice konkrétní a úzce zakrojená a že je užší než komplexní dohoda o investicích, o které se diskutuje, ale v každém případě, tak jako tak, je významná A náš komisař, který měl předtím na starosti zemědělství, je určitě k tomu velice dobře kvalifikován. Nejde nám ale pouze o symbolickou hodnotu této dohody o zeměpisném označování. Jakožto poslanci a poslankyně výboru Agri víte lépe než já, že to je dohoda, která bude chránit, chcete-li, evropské hodnoty, tedy kvalitní produkce která je značkou našeho hospodářství a zemědělství. Výbor pro mezinárodní obchod chce komunikovat jak s vámi, kolegyně a kolegové, tak s Evropskou komisí. Výbor pro mezinárodní obchod by se rád eh, zapojil do spolupráce komise novým způsobem. A to v tom smyslu, že ve všech obchodních dohodách chceme být zapojeni i do implementace. A to neplatí pouze pro zeměpisné označování. Chceme plně využít pravomoci Evropského parlamentu kontrolovat nebo monitorovat nejenom monitorovací fáz, fázi, ale také implementační fáze dohody. Chceme zajistit, aby evropské cíle byly naplněny skutečně i pro evropské zemědělce, kteří by mohli tedy potom efektivněji propagovat své výrobky se zeměpisným označením. Vytvoříme mechanismy, které nám umožní takto dohlížet na implementační fázi těchto dohod. Možná další zajímavá věc, Eh, ne, bohužel nebudu moci zůstat na příští bod na vašem pořadu jednání, který se tím bude zabývat, ale v každém případě by nás zajímalo, jak se pozice staví k dopadům této dohody, k možnému propojení fáze 1 obchodní dohody s Evropskou unii a Spojenými státy, tedy americko-čínské dohody fáze 1, eh, jaké by to mohlo mít dopady na dohodu o zeměpisném označování Evropská unie Čína. Sledujeme to. Rádi budeme spolupracovat s Evropskou komisí. Máme před sebou ještě dlouhý proces, ale zhoda Evropského parlamentu daná této dohodě, pakliže bude všechno naplněno a všechno procesně proběhne, má řadu podpůrců ve výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod. Děkuji za možnost vystoupit. Děkuji kolegu Winklerovi. Další kolegové se hlásí o slovo. Paní kolegyně Polar. Désolé, euh, merci beaucoup. Eh, omlouvám se, ano. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám na vás jednu otázku, pane Klárku. Eh, samozřejmě, eh, ta dohoda s Čínou, chrání zeměpisná označení, které jsou evropským zemědělským pokladem. To je velký krok vpřed Evropské unie, kterou přebírá celý svět. To znamená chránit místní, místní výrobky, které eh, chrání pracovní místa, které přitahují turisty a také umožňují i zohlednit eh, otázku biodiverzity, environmentální ochranu i eh, pohodu zvířat. To je všechno požadováno. A tady eh, dohoda s Čínou. Eh, v mezidobí Čína podepsala dohodu s USA, která nerespektuje stejná ustanovení, stejně požadované eh, charakteristiky při současných diskusích s USA vidíme, že tady chtějí, aby se vlastně e, ukročilo vpře, vzpět u těchto věcí. Jak se na to díváte vy? Na to, že by tady vlastně existovaly velice složité vazby mezi e, daty, mezi Spojenými státy e, a Čínou eh, a eh, který vstupuje v platnost určitému datu a zase to do naši dohodu, která vstupuje, vstoupila platnost. Danke, kolege Le Breton. Merci, monsieur le... Děkuji vám. Eh, děkuji. Já se velice raduji z této obchodní dohody mezi EU a Čínou. Raduji se proto, Ehm, že to ta vlastně má dosti omezenou eh, působnost, nesnažíme se míchat všechno dohromady, včetně průmyslu. Eh, prostě zemědělství je tady jednoznačně takto v popředí. Podařilo se nám eh, jasně vymezit oblast působnosti. Obsah bez zeměpisného označení uznávaného Ehm, tedy zeměpisná označení uznávaná z obou strany. To je velice důležité, ať už je to sirfeta nebo eh, šampaňské víno. 3300 eh, zeměpisných označení evropských eh, tady máme. A vy už jste trošku mm, předešel mou otázku, když jste říkal, že za pár let ehm, jich bude o 75 tisíc více. A já mám otázku. V minulosti eh, se už jednalo o uznávání zeměpisného označení eh, s Čínou. A pokud já vím, tak 6 let trvalo, než se uznalo 10 takových zeměpisných označení. No, eh, takovýmto rytmem podaří se opravdu rychle uznat 75 tisíc nových. A dále, ještě mám otázku trošku širšího dosahu. Jak víte, evropské víno velice trpí americkými cly. Eh, minulý týden eh, jedna interskupina se zabývala touto otázkou a právě se chci zeptat, využili jste této dohody, abyste se pokusili sondovat Číňany, zda by nebylo možné zvýšit náš vývoz vína? Obecně já nemluvím jen o vínech s chráněnou zeměpisnou značkou, ale vína obecně. Zvýšit tento vývoz do Číny, čili to byly mé dvě otázky. kolegy. Děkuji, kolega. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát za vysvětlení, za informace, pane řediteli. Já bych se chtěl zeptat na finanční rozsah této dohody. Podle informací, které jsem dostal, vývoz Unie do Číny představuje 13 miliard euro přičemž produkty se zeměpisným označením představují 10 tohoto exportu. Čili se dostávám někde na 1,3 miliardy euro ročně. A já bych se rád zeptal, jakou vidíte perspektivu když hovoříme o 1,3 miliardě, tak z pohledu evropského zemědělství to není úplně tak značná částka nebo rozhodující částka. Nevím, jaké vidíte perspektivy této dohody. Vidíte nějakou šanci na zvýšení tohoto vývozu? Jak to vidíte? Dal by se třeba zdvojnásobit ten vývoz? Teď jsme hovořili o tom, že za čtyři roky to bude o 175 zeměpisných označení více. To je poměrně dlouhá perspektiva a zajímalo by mě, jestli na základě této dohody vzniká reálná šance rychle zvýšit export produktů s zeměpisným označením z EU. Děkuji. Děkuji, kolegyně Sandra. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Pane řediteli, já jsem také velice ráda, podobně jako mý kolegové, že došlo k uzavření této dohody, což je opravdu jasná příležitost pro naše podniky, pro naše výrobce. Mám dvě otázky které už eh, také zazněly od mých kolegů. Za prvé, mohl byste nám říci trochu více eh, k těm dalším zeměpisným označením, eh, které budou vybrány? Jak se budou vybírat? Ze střednědobého hlediska. A druhá otázka. Ano, je pravda, že tady je tato dohoda, kterou teď podepisujeme s Čínou, ale souběžně s tím je tady dohoda mezi USA a Čínou. Čínou. A mm, mohl by, mohla by ta dohoda spochybnit to, co my právě dojednáváme s Čínou? Děkuji, kolega Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Pane předsedo. To je opravdu dobrá zpráva o této dohodě mezi EU a Čínou. A já bych se eh, chtěl eh, zeptat, pane ředitele o, na některé sektory v této dohodě. Máme dlouhou diskusi v našem výboru, že mnoho eh, problémů Eh, se týká eh, medu z Číny. Eh, dělá se v tom něco? Velká část obchoda mezi Čínou a EU by mohla být zdrojem vlastně takového podvodného medu. To je medu, který není stejné kvality jako včelí med z Evropy, že by to mohla být třeba i směs medu z různých proveniencí. Eh, pokud to není zahrnuto do celé věci, mělo by to být, protože je to pro nás velký problém. Ještě předtím, než eh, si vzpomenete na další otázky, dám slovo panu Klárkovi, aby mohl odpovědět. Eh, Já Možná začnu tím, že trochu předejmu to nadcházející téma, protože později si budeme vyměňovat názory o dopadu americko-čínské dohody na naše zemědělství, ale řada z vás se ptalo na dopad dohody mezi Čínou a Spojenými státy na tuto oblast, takže trošku možná předejmu tu diskusi, která teprve proběhne. Vzpomněl jsem si na, <laughs> na člověka, který říkal, že hudba Richarda Wagnera není tak špatná, jako zní. A když se dívám na tuto dohodu mezi Spojenými státy a Čínou a její možný dopad na naši dohodu, tak mám taky pocit, jako to, co tehdy říkal ten člověk, že Richard Wagner nepsal tak špatnou hudbu, jako to zní. Dohoda mezi Spojenými státy a Čínou se snaží omezit ochranu zeměpisných označení v Číně. To je gro cíle této dohody. A to v několika oblastech. Za prvé, pakliže už existuje ochranná známka, která by konkurovala zeměpisnému označení, a pakliže to jméno je považováno za obecné slovo. Nicméně, z dohody mezi Spojenými státy a Čínou vůbec není jasné, jak se budou vykládat tato omezení? Co znamenají? Například, pokud nějaké jméno, nějaký název je ve Spojených státech a pouze ve Spojených státech generickým pojmem anebo značkou, tak jestli by to znamenalo, že Čína odmítne zeměpisné označení stejného jména. Pokud ano, tak podle pravidel VTO by to bylo nejenom nekonzistentní, ale také nelegální. Protože můžete zamítnout žádost o zeměpisné označení pouze v tom případě, pokud by ta značka byla v Číně, anebo by to bylo v Číně považováno za generický termín. Status daného názvu ve Spojených státech s tím nemá nic společného. Takže, když se díváme na toto ustanovení ze smlouvy mezi Spojenými státy a Čínou, tak z toho nemáme moc těžkou hlavu, protože víme, že Čína by nebyla schopna dodržovat mezinárodní právo, pakliže by stricto sensum si vykládala tuto doložku. Dohoda mezi Čínou a Spojenými státy dále uvádí, že ochrana zeměpisného označení se bude omezovat u zatím nedořešených žádostí. My to vidíme tak, že v minulém roce Evropská unie a Čína dokončila bilaterální dohodu a následně tedy se na naše jména nevztahuje ta čínsko-americká dohoda, protože v podstatě tyto názvy už prošly čínským regulačním systémem, byly schváleny s plnou ochranou. Takže tam se nejedná o nějakou nedořešenou žádost. Čili v tomto smyslu, jak si američani už přišli pozdě. Neplatí to a proto se příliš nebojíme eh, z, z nějakého dopadu této dohody v této oblasti. A to za A z toho důvodu, že Čína se bude držet svých závazků podle VTO a za B určitě bude naplňovat bilaterální dohodu, kterou s námi uzavřela. Podepsal to na, nebo podpisu byl přítomen i čínský prezident a prošlo to jejich domácím schvalovacím systémem. Teď k dalším otázkám. Zaznělo zde, že Číně trvalo pět nebo šest let dohodnout se na ochraně deseti názvů na začátku 21. století. A jestli tedy z toho nevyplývá, že bude trvat hrozně dlouho, než se dohodnou na těch následujících 175. Musím říci, že to neplatí, protože v dohodě je jasné ustanovení o tom, že tato jména a ty žádosti zpracují a ochranu poskytnou během eh, čtyř let. Jinými slovy, to bude zhruba 40 za rok, u nich i u nás. Takže tady nemám žádné obavy, že by to nefungovalo. Teď ještě k tomu, jak budeme identifikovat ty názvy pro ochranu. Eh, o tom konzultujeme s členskými státy, kteří o tom zase konzultují se skupinami producentů těchto výrobků a společně nacházíme názvy, které jsou v Číně obchodně významné, anebo potenciálně by mohly být, anebo které se do určité míry napodobují. Soustředíme se tedy na názvy, které jsou komerčně důležité a díváme se také na riziko porušování této smlouvy. Z tři tisíci názvů, z tří tisíců názvů velká většina není vyvážena ani z toho kraje, kde se vyrábí, natož tak do Číny, takže se soustředujeme na ty značky, které se tam vyvážejí. Teď, jak rychle bude růst trh pro zeměpisná označení v Číně? No nebude to žádná revoluce přes noc. Předpokládám, že dojde k postupnému eh, nárůstu vývozu mléčných výrobků, vína, alkoholu, olivového oleje s tím, jak smlouva vstoupí v platnost a jak se začnou z trhu stahovat imitace. Čili naše názvy budou používat v Číně výlučnou ochranu a to znamená, že se jí bude prodávat víc podstaty věci. Pochopitelně, že to budeme muset podpořit velkou propagací a jak jsem v úvodu říkal, tak se na to chystáme. Máme velmi dobře financovaný evropský nástroj pro propagaci, který poskytuje z evropských peněz financování 80% takovýchto kampaní, 20% platí producenti. A z tohoto nástroje budeme propagovat zeměpisná označení v Číně i jinde. Pak padla otázka, zdali jsme s Čínou diskutovali o dopadu amerického 25% cla na naše víno a jestli Čína nám může pomoci. Ne, o tom jsme s Čínou ne- nehovořili, ale když se podíváte na čísla z obchodní výměny, tak vidíme, že vývoz evropského vína do Číny roste a když to ještě bude posíleno ochranou zeměpisných označování, tak jsem přesvědčen o tom, že už tak jako tak dojde k navýšení vývozu na trhu, který se velmi rozšiřuje. Teď, co se týče včelařství, tak eh, v kontextu zeměpisných označení jsme nehovořili o přiměšování čínského medu do medu evropského. A my jsme o tom hovořili v komisi. Pan komisař si to uvědomuje a podíváme se na to, jak zajistit, aby med, který přijde z Číny nebo z Argentíny nebo odkudkoliv, je skutečný med a ne med, který by byl jenom doslazený cukrem anebo nějakým syrupem. Děkuji za eh, ty odpovědi a hned můžeme přejít na bod pořadu jednání 12. Částečně již přišel na přetřes, což je očekávatelné, eh, kdy budeme hovořit o dohodě USA-Čína jak jsem řekl, již eh, o tom byla krátce řeč, ale můžeme ještě pokračovat. Eh, je čilý obchod mezi Čínou a USA, je tady otázka fitosanitárních norem a já dám slovo hned zase panu Clarkovi. Děkuji, pane předsedo. Jak e, jste nadnesl, e, ta dohoda e, USA-Čína má tři takové hlavní aspekty, které by mohly mít vliv na evropské zemědělství v závislosti na tom, jak a budou prováděny Čínou. Týká se to přístupu na trh, zeměpisných označení a SP, SPSO. Zeměpisných označeních již byla řeč. Naší první obavou, musím říci, je e, čínský závazek e, zdvojnásobit svůj dovoz různých zemědělských komodit z USA z 20 miliard euro za rok na dnes e, na 40 miliard za rok letos a příští rok. Jde o soju, vepřové, další druhy masa, hovězí a drůbež, bavlna, eh, cereálie, etanol a eh, mořské plody. Eh, tyto zvýšené dovozy především pokryje soja a vepřové s tím, že soja přejde tedy ze zdroje z Brazílie na USA a zvýší dovoz vepřového odtamtuť Eh, kvůli obrovskému poklesu domácí produkce eh, kvůli africkému moru eh, prasat. Ta dohoda není ještě veřejná a není tedy zcela jasné, jak to navýšení 20 miliard dolarů za rok se rozloží na ty různé produkty. To nevíme. Víme ale, že Čína by musela mít roční nárůst HDP 10%, aby byla schopna absorbovat tento Eh, dovoz proteinu navíc. Eh, současný růst Číně je asi 6 a kvůli koronaviru a eh, souvisejícím problémům zřejmě bude dále klesat. Nabízí se tedy skutečně pádná otázka, jestli Čína skutečně dodrží takové nárůsty a ta dohoda v případě vis major nebo nějaké katastrofě nebo nějaké nepředvídané eh, situaci. Ty eh, dovozy mohou být nižší, jak jsem řekl. Existuje jasné riziko, že EU tím utrpí, že se odkloní ten dovoz eh, z Evropy ve prospěch Americi a Jinak doufáme, že tato otevřenost vůči dovozu se bude nás týkat také. Zatím ještě nevíme, jaký to bude mít všechno dopad. Jasnější to bude asi za 6 měsíců, až uvidíme, jaký to bude mít dopad na praktické obchodování. Je předčasné tedy eh, odhadovat, eh, do jaké míry Evropa utrpí eh, ve svých objemech dovozu do Číny. Jedná se tady také o systémovou chybu. Je velice ironické, že USA Eh, které trvaly celá léto, že Čína musí respektovat eh, principy volného trhu, jako my všichni, že tedy vlastně eh, a že stát nesmí provádět ekonomickou aktivitu. Teď USA vstoupily tedy do této objemné dohody, kdy budou nakupovat, nakupovat tedy státní podniky Eh, americké zboží. Jinými slovy, eh, USA takto posilují tu státně dirigovanou eh, ekonomiku Číny. Takže to je pro nás dlouhodobě systémové riziko. V tom vidíme. A potom, kde tedy by to mohlo uškodit tato, Čína, tato dohoda USA-Čína, to se týká zeměpisných označení, jak už jsem řekl. Tře, eh, třetí oblast, eh, ta se týká eh, povolení, která se týkají zdraví a bezpečnosti. To je znepokojivé, to musím říct si otevřeně. Mimo jiné, Čína zdá se dohodla, že bude akceptovat hovězí krmené hormony a pak, když toto je pravda, tak e, to bude naprostá změna e, dlouhodobé čínské politiky odmítat hovězí e, krmené hormony. Čína také odmítla provést rizikové, hodnocení rizik, co se týče co se týče propagátorů růstu používaných u hovězího dobytka a také souhlasila s tím, že vyhodnotí eh, žádosti USA o eh, povolení geneticky modifikovaných plodin a Čína také souhlasila s tím, že urychlí anebo zautomatizuje povolování eh, amerických produkčních zařízení, jatek, a nejrůznějších dalších zařízení, která se týkají eh, vývozu potravin a eh, mořských plodů. Eh, dvě poznámky k tomuto. Urychlení povolovacího procesu a uznávání regionalizace, co se týče ptačí chřipky, to by mohlo pomoci evropskému vývozu, pakliže Čína bude aplikovat stejné urychlení povolovacího řízení jako pro Ameriku, tak i pro Evropskou unii, neboli urychlení povolovacího řízení pro americké podniky pomůže Evropě, pakliže je Čína bude aplikovat i na Evropu, což by měla podle pravidel VTO. A co se týče tedy méně pozitivního aspektu čínská eh, politika, co se týče hormonů a eh, hovězího a názory na růstový hormon eh, používaný pro hovězí, je, ty jsou dalekosáhlé a náš vývoz hovězího a vepřového by byl velmi znevýhodněn do Číny, protože využívání hormonů a, a růstových hormonů snižují výrobní náklady pro americké výrobce. A když se vrátím k tomu, co jsem již řekl, závisí to především na tom, jak bude Čína prakticky provádět ty různé závazky a ustanovení. Je tam určitý prostor k úvaze, k rozhodování a já se domnívám, že ta, eh, ten současný neklid eh, kolem koronaviru a eh, veliká nervozita čínských spotřebitelů, co se týče bezpečnosti potravin, zdraví, že tyto obavy bude muset čínská vláda vzít v úvahu, až bude plánovat provádění této dohody USA-Čína a Sami e, Perdue tady byl před dvěma týdny, to je americký ministr zemědělství, který řekl, že bude především záležet na tom, jak bude Čína své závazky plnit. E, I on si uvědomoval, že je tam velký prostor tedy e, pro úvahu. Takže tolik tomu hodnocení tedy vlivu americko-čínské dohody na eh, tedy eh, evropskou výrobu, jak jsem řekl, znevýhodněno zřejmě bude hovězí a vepřové. To jsou takové systémové dimenze, které nám pravděpodobně uškodí, protože máme pocit, že se tady vlastně schvaluje obchod, který jsme eh, před drahnou dobou v Evropě zakázali. Budeme tedy velice pečlivě sledovat počínání Číny a e, za několik měsíců, možná e, e, začátkem podzimu, vás seznámím s naším hodnocením situace. Teď by to bylo předčasné. Děkuji, pane Klárku. Nejsou to tedy jenom samé dobré zprávy budeme muset velice pečlivě sledovat provádění této, této dohody, kolega Dezer. Merci, président. Děkuji, pane eh, předsedo, a děkuji za všechny informace, které jsme zde získali. Eh, mně připadá hezké to vaše srovnání s Wagnerem, s Wagnerovou hudbou. Eh, nicméně zemědělství, výživa, bezpečnost potravin, to není hudba i když eh, eh, vaše slova by nás měla uklidnit. Já přece jen mám trošku eh, nejistý pocit. Myslím, že je třeba přemýšlet a přemýšlet odlišně. A zabývat se zemědělstvím a potravinami v trošku jiném rámci. No, je hudba to je kulturní hodnota, a hovoří se často o hudební výjimce, pardon, o kulturní výjimce, měli bychom hovořit i o zemědělské výjimce. To neříkám jen tak jako pro folklor a myslím, že to také závisí na naší schopnosti dobře eh, živit eh, lidi a v našich mezinárodních dohodách bychom měli projevovat určitou lidskost, určitou humanitu. Říkáte, že Čína by měla respektovat eh, normy VTO. Já si nejsem úplně jistý, že to půjde jen tak snadno. My, Evropané, se tak chováme, ale nepatří to jednoznačně k charakteristikám všech eh, států na světě. Takže je třeba přemýšlet o těchto dohodách a eh, trošku odlišně, když jde o zemědělství a potraviny. Danke. Děkuji kolegyně Sandra. Merci, monsieur. No, děkuji, pane Klarko. Eh, já bych ta vás také měla nějaké otázky. Ale myslím, že vy sám eh, možná máte v sobě určité ještě nedořešené, nezodpovězené otázky, možná i určité obavy. Nicméně, já bych chtěla připomenout eh, naši starost. Je pravda, že závazek Číny nakoupit zhruba 40, 40 miliard americké zboží, to určitě bude představovat určitou, určitou hrozbu, že jimi nahradí dovozy, které jinak by Čína brala od evropských vývozců. Hovoříte o vepřovém, evropské vepřové, které dnes do jisté míry eh, má výhodu vzhledem k tomu africkému prasečímu moru ale je třeba být nesmírně obezřetný eh, a doufám, že takový skutečně budeme na evropské úrovni. Děkuji a eh, nakonec kolega Buda. Děkuji vám, děkuji za otevřené eh, vyjádření Děkuji, že jste vyjádřil i své obavy vzhledem k dohodě mezi USA a Čínou. E, pro nás a pro zemědělce v EU e, určitě tady je i obava. Stanovíme si určitou červenou línii ve vztazích k Číně a tady i z hlediska vztahu mezi Čínou a USA pro mě je dost těžké eh, některé věci pochopit. To, že se používají růstové hormony, přitom růstové hormony, jak se prokázalo, jsou škodlivé eh, pro lidi a přitom to některé země stále ještě používají. A nakonec nepřímo by takové eh, zboží mohlo skončit i v Evropské unii. Tady musíme být velice opatrní. Jistě, Eh, Číňané nezakazují konzumaci masa s růstovými hormony, ale evropské zákony, evropské normy to zakazují. Musíme být velmi opatrní. Děkuji. Děkuji kolegům. Aha, tady ještě. Já mám takovou malou poznámku. Čína je velice velká země, země s dlouhou historií Eh, země, která prodělala úžasnou ekonomickou revoluci za posledních 30 let, země, která se vyvíjí neuvěřitelně rychle z hlediska spotřeby. A musíme si připomenout i skandál s mlékem. Eh, docházelo k masivnímu eh, vzu mléka a do jaké to měly dopady před několika lety v Číně na ceny obilí. Já si kladu otázku, Můžeme hovořit o určitém zbližování norem mezi Čínou a spojenými státy. No, hovězí maso s růstovými hormony, to jistě není žádná skvělá věc, ale v každém případě e, jsou tady i věci, které Čína uznává a ve Spojených státech nikoli. E, vědci nám říkají, že některé postupy nejsou dobré, to všichni vědí, včetně Číňanů i Američanů. A já si kladu otázku, eh, daří se nám povznést všechny ostatní na naši úroveň, vysokou úroveň norem, nebo ne? Eh, David. Děkuji, kolega David. Jistě důležité brát v úvahu naše potřeby a zájmy, ale eh, důležité je také vycházet z budoucích předpokladů, jak se budou vyvíjet potřeby Číny, jaké jsou její priority v kontextu Eh, jaksi geopolitickém a co z toho můžeme eh, usuzovat eh, o našich jaksi možnostech do budoucna vzhledem tedy k zemědělskému obchodu. Vielen Dank. Děkuji. Kolega Andreju. Oui, merci, président. Je, je, je voulais pas inter... Já jsem se původně ani nechtěl přihlásit, ale neodolal jsem tomu potěšení. Ehm, noví poslanci neznají ještě pana Klárka, my už ho známe, takže eh, je to takový rituál v těchto diskusích, eh, kdy jde o celou řadu důležitých věcí v našich, v našich diskusích. Já se omlouvám, vidíte tady prostě ehm, na stejné téma se mi to objevilo na mobilu. Eh, takže já myslím, že tady jde o určitý neúspěch multilateralismu. Eh, řada bilaterálních dohod nahrazuje jednu velkou bilaterální, eh, multilaterální dohodu. Já jsem ale velice rád, že tady můžeme říci, že do jisté míry táhneme ty normy směrem eh, vzhůru v mezinárodním obchodě, včetně ochrany zeměpisného označování. Nejsem tedy skeptický, nicméně eh, u Číny si přece jenom říká, musíme ještě počkat, co, co bude dál, co bude následovat. Minulý týden ve Štrasburku eh, jsme Eh, o tom hovořili, co udělal eh, prezident Trump z hlediska zemědělství. To nám ukazuje, jak vlastně eh, jsou oblasti zemědělství velice zranitelné. Jsou tady vinaři, kteří tady vlastně jim hrozí zkrachování vzhledem tady k těm opatřením proti, proti evropskému vínu. Ano, tak vy říkáte, že všechno bude dobře fungovat, ale Ehm, musíme zůstat ještě obezřetní, opatrní, musíme i nadále požadovat, aby ta kvalita opravdu byla tlačena směrem vzhůru. Musíme být obezřetní i z hlediska eh, toho opouštění multilaterálního postupu, protože bilaterální postupy nás no, do jisté míry zraňují. Ehm. Děkuji, pan Glaub. Well, thank you to all of the Děkuji všem poslancům a poslankyním za jejich vystoupení. Já se nesnažím vás uklidňovat, ale na druhou stranu se vás ani nesnažím vystrašit. Prostě během nadcházejících měsíců uvidíme, jak se bude tato dohoda provádět a jaký bude mít dopad na obchodní výměnu, případně náhradu evropských vývozů vývozy jinými. Co se týče hovězího a drůbežího, tak vývozy do Číny se v podstatě teprve odpichují. A když se podíváme na vysoké proteinové potřeby Číny, tak věříme, že ten růst bude pokračovat. Možná se trochu zpomalí, protože Spojené státy teď mají u hovězího a u drůbeže výhodu. Co se vepřového týče, tak eh, došlo k explozi na trhu s vepřovým, což je jaksi nám k výhodě. Předpokládám, že Spojené státy obsadí část tohoto trhu, ale je to trh, který se rozrůstá a třeba tam bude dost místa pro nás, pro všechny. Alespoň to je tedy úvodní analýza, kterou si udělala Brazílie. Že prostě ten trh je dost velký na to, aby se tam vyšli všichni. Co se týče pana Desela, tak tam souhlasím s tím, co říkal. My jsme vyslali signál Číně, že musí naplňovat své závazky vyplývající z VTO a že musí dodržovat mezinárodní standardy. Za předpokladu, že tak učiní, bude mít ta americko-čínská dohoda daleko nižší negativní dopady, protože Čína bude muset zacházet s Evropskou unii ve smyslu schvalování stejně. Máme řadu členských států, které už teď stojí v řadě na ta uh, dovozní uh, povolení týkající se hovězího, drůbežího a dětské výživy mléčné. Teď hovořili jste o kulturním rozměru. V budoucnosti budeme muset Číně a dalším trhům prokázat, že naše produkce je skutečně nejenom trvale udržitelná, ale kvalitnější. Myslím si, že se máme čím chlubit, ale musíme o tom hovořit opakovaně, a neustále zámořským partnerům prokazovat, že máme nejlepší standardy dohledatelnosti spole až na stůl na světě. A pokud se nám to podaří takto sdělovat, tak předpokládám, že spotřebitelé v Číně i jinde si budou vybírat evropské výrobky a ne výrobky od jinut. Ale musíme neustále tuto věc propagovat. otázce pana Budy, který hovořil o podvodech a obcházení pravidel, například tím, že se dávají dobytku růstové hormony. Dohoda mezi Spojenými státy a Čínou nijak nesníží intenzitu našeho sledování hranic a nesníží pravidla týkající se zboží dováženého do Evropy. Toho se moc nebojím, spíš se obávám jiné věci. A to, že pokud Čína začne přijímat hovězí od, zdobytka, který dostával hormony, tak potom naše globální politika proti používání růstových hormonů bude do určité míry podkopána. Ale jak jsem říkal, uvidíme, jak se tato dohoda bude uplatňovat v praxi. Paní Tolej se ptala na to, jestli dochází ke zbližování amerických a čínských standardů. Odpověď zní, že ano i ne. Ano v tom smyslu, že u některých konkrétních produktů Čína přijímá americké standardy a autorizační eh, rozhodnutí. Například u kojenecké kojeneckého náhradního mléka, ale i u jiných výrobků. A zjevně přijímají i standard u amerického hovězího zdobytka, který dostával růstové hormony. V jiných oblastech se hledá říci, že Amerika nepřijímá americké standardy, nýbrž mezinárodní normy, které jsou také součástí evropského regulačního procesu. Takže Odpověď je, že neexistuje odpověď jedna a obecná, musíme se dívat na konkrétní ustanovení dohody. Mám za to, pane předsedo, že přestože jsem asi všem těmto otázkám nedostal úplně, tak přesto, že jsem to odpověděl alespoň částečně na všechny. Dank. Děkuji za tuto výměnu a děkuji také za vaši otevřenost hovořit o obavách které panují eh, částečně zde, částečně je sdílí i komise. My jistě budeme bedlivě pozorovat prosazování dohody EU Čína i USA. Čína, děkujeme vám a těšíme se na to, že vás budeme moci v našem výboru zase brzy přivítat. Ja, dann kommen wir zu Teď se tady dostáváme k našem bodu eh, na pořadu jednání 13. Jde o stanovisko našeho eh, výboru eh, pro výbor Jury. Jedná se o návrh Evropského parlamentu a rady, co se týče nařízení 220 z roku 2012, co se týče co se týče e, mechanismu kontroly členskými státy, toho, jak komise vykonává prováděcí pravomoci, což zní velice e, složitě, e, odpovídá za to kolega Rope a ten nám představí svou zprávu. Tři, čtyři minuty, máte slovo. Děkuji. Labai ačiū, pirmininkė, kolegos. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové. Jak víte, připravil jsem stanovisko, které se týká prováděcích pravomocí Evropské komise. A to na základě celého balíčku pravidel pravidel, která se týkají koordinace postojů mezi členskými státy a jejich odborníky a Jeho výsledkem byl tedy dokument, který není příliš dlouhý, ale přesto mám za to, že je významný. Máme totiž právo se vyjadřovat, vyjádřit své stanovisko právní výbor pravděpodobně připraví vlastní stanovisko, které bude předloženo celému parlamentu. Existuje zde několik návrhů, první z nich je zásada předběžné opatrnosti. Evropská komise ji nezvýrazňuje, ale já bych přesto k tomu rád učinil návrh. Pakliže se právní akt týká ochrany zdraví lidí a zvířat či životního prostředí, tak by měla platit zásada předběžné opatrnosti. A dokud se na všem nezhodneme, tak by neměla být poskytnuta, nemělo být poskytnuto povolení. Za druhé, komise navrhuje, že by se nepočítali hlasy těch, kteří se zdrželi. Většinou tady počet hlasů pro a proti není tak příliš vysoký. Znamenalo by to, že by se v novém systému k tomu museli vyjádřit všechny členské státy. A já mám za to, že to není úplně dobrý mechanismus, protože občas členský stát se vyjádřit nechce, proto se zdrží hlasování a tím vlastně neprozradí svůj postoj. Já bych navrhoval zajištění větší transparentnosti. A to nejenom v tom smyslu, že by se mělo zveřejnit, kdo se účastní toho hlasování za členské státy, ale aby také byly zveřejněny argumenty, kterými podkládají svůj hlas pro či proti. A to z toho důvodu, že členské státy by měly rozhodovat eh, způsobem, který je důvodný a ospravedlnitelný. Pakliže se, pakliže se nepodaří dohoda během prvního kola, tak eh, by měly být zorganizovány další ministerská zasedání. A to je další návrh. Já mám za to, že to je návrh, který je nadbytečný, protože to jenom povede k tomu, že to konečné rozhodnutí se bude neustále oddalovat. Takže, pokud není jasná většina, Evropská komise by měla navrhnout novelizaci hlavního právního aktu. Pokud se jedná o nějaký zásadní právní akt, tak bychom se v podstatě dostali do začarovaného kruhu. Pak je tam ještě řada dalších eh, pozněvacích návrhů, a s velkou radostí se dozvím, jaký, na, jaký názor na ně mají kolegové a kolegyně. Do 21. února 13 hodin máte termín. Ropy. Děkuji. A teď nejprve eh, stínoví zpravodajové. My je máme vždycky automaticky naplánované, takže se nemusí ani hlásit, když eh, tedy eh, mají odpovědnost za to téma kolega Buda. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě podporuji zpravodaje, vítám jeho práci. Domnívám se, že členské státy by měly zveřejnit svá stanoviska k těm diskutovaným tématům. My máme mechanismus kontroly, a je třeba zajistit politickou zodpovědnost za prováděcí akty, které jsou eh, velice eh, viditelné a mají citelný dopad na život evropských občanů. Pomocí eh, mechanismu kontroly lze i předpokládat proces určitých odvolávání a parlament a rada tak mohou být informovány o práci výboru. Evropský parlament musí informovat komisi, když je nějaký, když nějaký návrh prováděcího eh, předpisu eh, přesahuje rámec své působnosti. Eh, ten postup analýzy se používá pro schvalování i jiných prováděcích aktů, co se týče SZP, politiky rybolovu, životního prostředí, bezpečnosti, ochrany zdraví, a bezpečnosti a zdraví lidí, zvířat i rostlin. Vyhodnocení je potřeba provést i v případě, když eh, se má takový prováděcí akt provést okamžitě, aby se zabránilo narušení trhu. Evropský parlament vždy může informovat komisi o skutečnosti, že se domnívá, že návrh prováděcího aktu přesahuje eh, mu připisovanou působnost. Členské státy by se tohoto eh, procesu měly účastnit. Děkuji, kolega André. Eh, děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat panu Ropému za velmi kvalitní zprávu, velmi kvalitní text, který vypracovala. Sdílím jeho názor, který vyjadřuje o principu opatrnosti. A o tom jsme diskutovali již v předchozím mandátu, že je to velice důležité, nemůžeme to spochybňovat. Nejsem přesvědčen, na rozdíl od něj, že hlavní na, změna, kterou navrhuje komise o kvalifikované většině, vyřeší problém, na který teď narážíme. Já trochu pochybuji že eh, každé povolení eh, uvedení na trochu se považuje za eh, neplatné v takovém pochybnosti. Tedy není to totež jako odmítnutí povolení. Existuje tady základní text, obecně platný, který se vztahuje na taková povolení uvedení na trh. Tak já si nejsem jistý, že to je tak, jak to tady uvádí. Prostě záleží na tom, jak vlastně tu otázku položíme. Nejsem eh, pro to, aby se tady uváděly konkrétní členské státy, to znamená konkrétní jména států. Eh, to si myslím také, že asi není eh, vhodné. Naproti tomu, co je uvedeno v návrhu, já osobně podporuji to, aby se bylo možné obracet na odvolací výbor na ministerstvech. Děkuji. Děkuji. Kolega Hojtema. Yes, thank you very much, uh, chair. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodaji. Je důležité, abychom se podívali na celý postup. Pro tuto chvíli považuji za problematické, že zde existuje určitý boj mezi členskými státy v tom smyslu, že neexistuje kvalifikovaná většina pro či proti a následně se Evropská komise musí rozhodnout sama. A v podstatě převezme radu od EFSI a potom parlament proti tomu protestuje a říká, že to rozhodnutí nebylo správné. A následně agentury, které jsme vytvořili, eh, jako EFSA nebo ECHA a podobně, eh, v tom trpí, protože trpí jejich pověst. Je prostě špatně, když nemáme nějakého vědeckého soudce, který rozsoudí, co je bezpečné a co není. Protože jinak v podstatě tady jenom probíhá politická hra o tom, co je politicky správné a co ne. Teď, co se týče zásady předběžné opatrnosti, tak to zase nemá úplně smysl. Spíše bychom se měli dívat na to, co říká EFSA a členské státy by měly mít jasněji v tom, jaký zaujmou postoj. Takže to je pro tuto chvíli asi vše. Myslím si, že musíme změnit zásadu a nechtěně nesvalovat vinu na agentury. Děkuji kolegyně Aguilar. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, toto je již starší návrh komise, která ve své době byla jednomyslně zamítnuta, a to z celé řady eh, důvodů. Já bych eh, tady chtěla eh, říci, eh, že například schvalování fitosanitárních prostředků je otázka právě celého postupu od začátku až ke konci. A vlastně je to otázka spolitizování takovýchto rozhodování, která by měla být vědecká. Eh, prostě tento návrh se nikomu nelíbilo, ani eh, komisaři pro eh, zdraví a ani parlamentu se nelíbila. Čili tehdy bylo naprosté odmítnutí, naprosté odmítnutí takového návrhu. My chceme mít transparentnost a chtěli bychom vědět, o čem se hlasují, o čem hlasují naši zástupci. Návrh tedy komise Tady má určitý, určitou změnu eh, právě z hlediska eh, potřebné většiny pro schválení některých produktů. To je velice citlivá otázka, to přece nemá vůbec právní základ a velice to stěžuje schválení produktů, které jsou velmi důležité pro naše zemědělce. Eh, takže bylo by dobré, kdyby komise neplýtvala časem takovými to návrhy a kdyby eh, se opírala o vědecké názory ve svých schvalováních. Snoch. Děkuji. Jsou ještě nějaké další otázky, jestli tomu tak není. Pan Flanagan, kolega. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že ta představa, že členský stát se může zdržet anebo se schovávat, je prostě od samého začátku směšná a je potřeba ji změnit. Z jakého důvodu jsme se zbavili úvodního ustanovení 8, tedy té další vrstvy v odvolacím řízení? To asi myslím, že by nebyla tak úplně špatná ale jinak z mého pohledu je smysluplné, aby nám členské státy vyjádřili svůj postoj. Proč by se za to měli stydět? Děkuji. Jestli se nikdo další nehlásí, dám slovo komisi paní Kristensen. Děkuji, dobré odpoledne. Já jsem Zuzana Huger. Zároveň se o tom tež tématu hovoří v Jury, takže jsme se museli s kolegyní prohodit. Vítáme tento návrh, eh, běží už to tři roky, respektive moc neběží. Rada eh, u tohoto návrhu velmi váhá. Pro nás je tedy pozitivní, že Evropský parlament se znova pustil u této agendy do práce. Vaše stanovisko pochopitelně bude navazovat i na práci Jury. Jakmile Evropský parlament bude mít jasný postoj, tak doufáme, že budou moci znova začít probíhat diskuse v radě. V zásadě je situace stabilní od chvíle, kdy tento návrh byl učiněn. Vidím, že v zásadě souhlasíte s tím, že je potřeba s tím něco udělat, nicméně spravedlně navrhuje trochu jiné řešení. Pravděpodobně se shodneme na transparentnosti, která je pro nás velice důležitá. Teď možnost vyžadovat pozitivní hlasování jsme také zvážili, ale říkali jsme si, že to nebude proveditelné a navíc, že to je právně problematické. A to z toho důvodu, že celá zásada systému komitologie je systém obrácených většin, tedy že vlastně členské státy musí hlasovat proti něčemu, aby nás zastavili a že to umožnilo efektivitu celého systému, který nebude blokován na úrovni výboru. Kromě toho tam také existuje riziko žaloby, protože, jak bylo řečeno, vedlo by to k tomu, že nebudeme moci naplnit povinnosti, které nám vyplývají ze základního aktu. Takže na řešení se díváme možná trochu jinak, ale děkujeme, že na tom pracujete. To je vše. Děkuji. Děkuji. A teď dám slovo ke shrnutí kolegovi Ropé. Ač, ač. Děkuji. Děkuji všem stínovým zpravodajům a zpravodajkám, kolegyním a kolegům za připomínky a za konkrétní návrhy. Budu tedy v očekávání vašich konkrétních písemných pozněvacích návrhů. Pak se sejdeme a pokusíme se najít společné řešení. Doufám, že se nám to podaří a že včas předložíme své stanovisko. Budu tady očekávat do pátku 21. ledna 13 hodin vaše návrhy. Děkuji. Lhuta je tedy známá a máte ještě čas podat pozměňovací návrhy. S tím jsme tedy Eh, dospěli k našemu eh, slyšení. Eh, řečníci jsou pozváni teprve na půl pátou. My si tedy teď dáme krátkou přestávku, ale začneme znovu přesně v půl páté a slyšení bude trvat dvě hodiny. Uvidíme se později. zde vsadím. Okay, so dear colleagues, please take your... Vážení kolegové, eh, prosím, usaďte se. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Vážení kolegové, my budeme v naší schůzi pokračovat a pustíme se hned do slyšení podpora Evropské unie pro inovace v zemědělství. Máme dva panely. Eh, ten první panel pojednává o společné zemědělské politice, zvláště o evropských inovačních projektech v oblasti zemědělství. A k tomu máme tři řečníci a v druhém panelu eh, máme téma Horizont Evropa od roku 2020 až do roku 2027 a nás z toho zajímá především tedy ta větev zemědělství. Navrhuji, abychom tedy hned začali. Každý řečník bude mít 10 minut k prezentování své přednášky, pak dostane 5 minut komise a potom budeme mít 25 minut na kolo otázek a odpovědí. jak pro panel 1, tak pro panel 2. My se tedy pustíme hned do první přednášky. Eh, první eh, řečnicí bude paní Eli Ciforu, je generální ředitelkou eh, společnosti Gaia Epicherein. V Řecku je členkou Kopa Kožeka Eh, a máte tedy teď 10 minut čas ke své prezentaci, prosím. Thank you, president. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Skvěle jste to vyslovil. A děkuji také všem poslancům a poslankyním zemědělského výboru, že nás pozvali, abychom se podělili o své zkušenosti s inovací v Řecku. A dali nám možnost vyjádřit se i k budoucnosti, protože se nacházíme opravdu v kritické, na kritické křižovatce jakožto evropské zemědělství a čekají nás velké výzvy. Ve své prezentaci se soustředím na digitální inovace, protože na to jsme se soustředovali během posledních pár let. A naštěstí nejsme jediní. Asi se všichni zhodneme na tom, že digitalizace je katalyzátorem trvale udržitelného rozvoje v evropském zemědělství jako takovém a z toho důvodu je to průřezový cíl v budoucí společné zemědělské politice. Je to také klíčový předpoklad úspěchu Evropské zelené dohody. V první části budu hovořit o inteligentním systému GaiaSense a jeho příspěvku k trvalé udržitelnosti zem, zemědělství. A ve druhé části se podíváme na to, co jsme se zatím naučili a také učiním určité návrhy pro možné budoucí politické zásahy. Začnu ale tím, že nejprve představím svou organizaci, která, pokud mohu říci, je inovací sama o sobě. Jedná se totiž o širokou koalici 71 družstev a združení, ve kterém máme více než 150 tisíc zemědělců, kteří se propojili s partnery z bankovnictví a z informatiky a společně se snažili posílit konkurenceschopnost a trvalou udržitelnost zemědělství v Řecku. Za tímto účelem jsme se rozhodli investovat do inovací a znalostí, a to inovací hlavně technologických, a využít k tomu znalostí strategických informačních partnerů, kteří vytvořili ten, tedy ten systém digitalizo- nebo inteligentního zemědělství, který používáme. Jak to všechno funguje? Sbíráme údaje ze čtyř zdrojů. Za prvé přímo z praxe, na polích, máme senzory, které měří parametry eh, vzduchu, půdy a rostlin Potom máme satelitní snímky, k tomu používáme Kopernikus a snažíme se tak lépe vyhodnotit různé proměny, ale také stav rostlin. Dalším důležitým zdrojem údajů je vědecká komunita. Vědci nám pochopitelně poskytují poznatky, ale také občas odebírají vzorky, třeba půdy anebo listů, které potom analyzují. Samotné senzory totiž nám neposkytnou veškeré informace, které potřebujeme k tomu a chceme-li se dopracovat na eh, kýženou míru přesnosti. A v neposlední řadě je zdrojem informací i samotný zemědělec. Je to důležité z toho důvodu, že vstupy zemědělce před a po zavedením tohoto eh, digitálního systému jsou zcela zásadní pro to, abychom byli schopni model nakalibrovat a efektivněji v dalším hospodářském období poskytnout rady. Takže data se sbírají, potom se analyzují na základě pěstebných modelů eh, v určitých oblastech a pro určité odrůdy. Vznikají tedy fakta a potom do toho vstoupí agronomové, kteří z těchto fakt eh, udělají použitelné rady. Ty dostává zemědělec buď to SMS-kou, anebo aplikací máli smartphone. Co měříme? Toto je dosti přeplněná obrazovka, kterou nebudu celou analyzovat, jenom jsem vám chtěla dát představu o tom, eh, jak různorodé věci měříme a kolik různých zdrojů dat máme a co s nimi děláme. Jak jsem tedy říkala, naším cílem je poskytnout inteligentní rady, a to ve třech oblastech. Týká se to především a hnojení, za druhé zalévání a za třetí ochrany úrody. Například u zavlažování eh, doba a množství zálivky a typ aktivit, které mají chránit eh, úrodu. Podívejme se na čísla. Já vím, že tu tabulka si úplně nepřečtete, ale můžete se na ní podívat později. Eh, dostanete to v PowerPointu. V této tabulce máme shrnuty výsledky prvních dvou let implementace tohoto projektu u devíti různých plodin. Myslím si, že čísla mluví sama za sebe. Podařilo se nám o 63,4 snížit u oliv používané chemické produkty. 45 jsme snížili potřebu vody u bavlny teda obecně vody potřebuje hodně. 65% se nám podařilo snížit hnojiva eh, u určitých druhů ovoce. V některých případech u bavlny jsme měli 80, o 80% zvýšenou produktivitu. A když kumulativně snížení vstupů a zvýšení produktivity dáme dohromady, tak po tak celkově se nám podařilo dosáhnout úspor 36% eh, na financích u oliv ale nejde jenom o čísla. Inteligentní zemědělství nejenom eh, snižuje produkční náklady a rizika a zvyšuje hodnotu a výnos, ale zároveň zásadně může zvýšit kvalitu. Je tam například méně zbytků chemických látek. A kromě toho jsme schopni řešit rizika typu sucha a biologické disbalance. No a tím se dostáváme k možnosti vyvážení trvalé udržitelného růstu, tedy trvalé udržitelnosti a růstu v evropském zemědělství. Jaké jsou hlavní rysy našeho přístupu? Rysy, které budou asi důležité i pro budoucnost. Za prvé jsme měli pocit, že je potřeba to demokratizovat, tak aby všichni evropští farmáři měli k těmto nástrojům eh, přístup, byť nemají investiční možnosti. I těm, kteří mají malé a střední zemědělské podniky, což v Řecku platí především. Jak to tady vyřešit? Přijali jsme model, kterému říkáme smart farming jakožto služba. Jinými slovy, infrastrukturu jsme vytvořili z centra a my ji udržujeme, tedy my, partneři v rámci této koalice, s tím, že zemědělec platí poplatek ve výši 1,5 až 3 hodnoty výstupů eh, svého podniku. Teď další věc. Snažíme se soustředit na člověka a na to, abychom mu dobře poradili. Znamená to, že nám nejde nutně jenom o techniku a technologii. Nejde o to, že by zemědělec měl nějaký stroj, dron nebo cokoliv. Jde hlavně o to, že mu poskytujeme rady a že máme interaktivní inovační ekosystémy vytvářené na místní úrovni, na základě kterých se vzájemně doplňují znalosti a je to ku prospěchu všech. Poradenská činnost je hlavní, její poskytovatel je ústřední, umožňuje totiž inovaci a podporuje zemědělce po dobu celého procesu. Tady máme ty systémy zavedeny, Vidíte, že probíhají pilotní projekty i v jiných evropských zemích a všechno se to teprve rozvíjí. Co se týče evropského financování, velkou podporu jsme dostali z programu Horizontu 2020, ale také z programu LIFE a politiky soudržnosti. Co se týče SZP, tak tam došlo k určitým průtahům při implementaci těch nejdůležitějších opatření rozvoje venkova, jako třeba právě opatření eh, pro spolupráci a vytváření operačních skupin. E, to zatím u nás nebylo spuštěno. Co jsme se zatím naučili z tohoto projektu? Dosáhli jsme mnoho dobrých výsledků, ale přesto před námi stojí ještě spousta práce. Za prvé, zemědělci o tom stále ještě málo vědí a málo to používají. Evropské unii je tento systém slabý a fragmentovaný. Co se zemědělců týče, tak tady vidím tři hlavní překážky. Zemědělci potřebují určitou eh, záruku, především v prvním přechodném roce, než tedy uvidí, že ten přístup má své přínosy. Potom důvěra. Ta je pro nás opravdu klíčovým předpokladem nejenom proto, aby ten systém byl přijímán, ale také, aby byl úspěšně zaváděn. A obecně si myslím, že v zemědělci musí trochu změnit myšlení a, a přecházet od rad, které jsou tradiční k radám, které vycházejí z inovace. Tak, aby věděli, že tyto rady jsou užitečné, aby je vyhledávali. Co se těch poradců týče, tak nejsou, máme velké nedostatky školení a propojení Tak, když opustíme na chvíli Řecko a podíváme se na to v širším kontextu Evropské unie, jaké máme před sebou cíle a výzvy v rámci zelené dohody a společné zemědělské politiky po roce 2020. Digitalizace nám umožňuje vidět všechny tři aspekty Eh, trvalé udržitelnosti a následně by naší prioritou mělo být, aby všichni zemědělci a zemědělské sektory mohli rychle a spravedlivým způsobem se digitalizovat. Není to jenom cíl sám o sobě, je to cíl, který je kompatibilní i s dalšími modely zemědělské produkce. Kromě toho také potřebujeme společné koordinované dostatečně financované a zacílené politické přístupy. Přístup, který nevychází z toho, že nedosáhneme hospodářské trvalé udržitelnosti bez udržitelnosti hospodářství a e, životního prostředí, tak to všechno selže. Já vím, že trochu přetahuji, moc za to omlouvám. Ještě pár slov k horizontu Evropa. My a Kopa Kožecha se domnívají, že zemědělci by měli být opravdu eh, středobodem inovace a příslušných politických nástrojů. Měli bychom umožnit zemědělcům se toho více účastnit, aby měli menší administrativní zátěž. Třeba bychom mohli používat paušální platby eh, pro proplacení jejich nákladů. Také plně souhlasíme s Evropskou komisí v tom smyslu, že je potřeba posílit roli poradců, nicméně mezi členskými státy existují velké rozdíly a ve společné zemědělské politiky, politice je to méně společného. Potřebujeme více investic, v rámci investičního plánu potřebujeme mít sektorově zaměřené investice, ale i v rámci SZP tady prostě potřebujeme mít určitý program pro um, chytré zemědělství. Kopa Kožeka se také domnívá, že je potřeba podporovat zemědělce v této přechodové fázi. A kromě toho je také potřeba využít potenciál zemědělských družstev, důvěry, která v nich vznikala a také tam je určitý územní rozměr, kterého musíme využít. Je potřeba komunikovat, vzdělávat a zvyšovat osvětu. Děkuji. Vielen herzlichen Děkuji. trochu jste překročila řečnickou dobu. Já dám slovo hned Niku Lempkinovi, který odpovídá za biologické zemědělství eh, u eh, agentury eh, pro obchodování a výzkum z Německa. Máte 10 minut. Speak in English because it's my mother tongue. Um... Děkuji, budu mluvit anglicky. Eh, to je moje mateřština. Já se pokusím vysvětlit této prezentaci koncept eh, inovace, protože inovace může být eh, v různých zemích sledována z různých úhlů pohledu. OECD se snaží to definovat jako mm, nově definovaný produkt, nově definované služby Eh, nebo třeba nová organizace eh, služeb. Eh, hovoříme například o vlivu digitalizace a to je také součást toho pojmu technologické inovace. Původně to byla jen prostě nová, nová věc, nová invence, nový vynález. A to se také široce uplatnilo. Eh, nyní je, to, eh, nyní je inovace vnívána spíše jako proces, spíše než jako předmět. A já myslím, že ta myšlenka inovace potřebuje trošku rozšířit oproti tomu původnímu pojmu eh, inovace, mm, kde patří do toho také i interakce mezi uživateli a konkrétní situace. Můžeme se podívat na dvě různé, na dvě různá hlediska z hlediska společné zemědělské politiky bych řekl, že se to docela dobře daří. Je tady široce vnímaná inovace ve výzkumných ústavech. Je to něco, co se týká určité technologie nebo určitého produktu, e, také je to otázka spolupráce, e, přínosu zemědělců a také mm, je tady zaměření právě na to, na to inventivní. Eh, alternativou je eh, brát to jako inovační systém, čili eh, jako určitý systém aplikace znalostí s cílem dosáhnout určitého žádoucího efektu. Eh, my se tady můžeme tady soustředit eh, i na interakci mezi jednotlivými partnery a také tady konkrétně na úlohu zemědělců. Eh, zemědělství Eh, včetně toho úplně původního počátku, kdy se domestikovala zvířata a začínala si pěstovat plodiny, až po to, co dnes řeší výzkumné ústavy, tak já myslím, že tady ta centrální úloha zemědělců jako kreativní síly pro inovace musí být jasně zdůrazněna a podpořena. A také bych chtěl hovořit i o ekologické inovaci, e, protože mm, ruku v ruce s technologickou e, inovací jde také ekologická inovace. Musíme přemýšlet o tom, jak ekosystémy mohou být rozvíjeny a e, dodat ten inova, inovující aspekt. Někdy je to také otázka Eh, nově definovaného scénáře, který je účinnější. A v každém případě jde o účinnější eh, aspekty, například vstupy, které jsou méně zhoubné pro eh, životní prostředí, nebo také určitý nápad, který je dokázán Eh, můžeme hovořit například eh, o, o cikorce. Tady například ovce, které mají velký problém s parazity, eh, tak je to i otázka odolnosti. Eh, můžeme se tedy podívat na to, jak eh, některé rostliny mohou mít určitý vliv na, na odstranění parazitů ze zažívacího traktu eh, ovce, co se děje s tím zvířetem. A cikorka je tedy zajímavá i z jiného úhlu pohledu. Vlastně na pastvě se to projevuje. To je velice důležitý aspekt ve strategii při chovu ovcí. A tady je důležitá věc, která je e, zajímavá z hlediska ekologického, ekologické inovace v zemědělství. Můžeme také říci, že jsou tady určité systémy, e, které omezují e, vstupy a které podporují inovace. To se projevuje také v biozemědělství můžeme si říct, že mám tady určité problémy, musím tedy najít jiný způsob, jak k celé té činnosti eh, přistupovat, jak ty věci zvládnout jinak. A to se právě týká eh, celého toho velkého rámce agriekologie. A eh, je tady řada definicí, které se formulovaly pro agroekologii. Eh, je to prostě otázka nahlížení eh, zemědělství z hlediska trošku vědeckého přístupu, z hlediska sociálního eh, přístupu či z hlediska ekologických hnutí. Je tady celá, celá řada různých systémů, které mohou být definovány jako agroekologické. A to počínaje konzervací ovoce až po další aspekty v zemědělství. Ve Spojeném království před pár lety se toto eh, studovalo celkem podrobně. A je tedy otázka, jak všechny tyto eh, myšlenky můžeme eh, použít relevantním způsobem. Za prvé, myslím, že je daleko víc větší potenciál v nových ekosystémech, eh, které se mohou zaměřit na multifunkční eh, agroekologické eh, systémy. A v tomto systému je možné se dívat právě na inovace z hlediska veřejných statků. V tomto smyslu je důležité, aby veškeré ty kapacity podporovaly Eh, zelenou architekturu eh, a Tady to, ta publikace, která vyšla minulý týden, kterou tady vydám, vidíte, eh, je tady k dispozici, ale je to také k dispozici i online. Za druhé, druhá věc, která je důležitá, je, že toto, tyto myšlenky se probírají v oblasti výzkumu. Existují programy EU, které jsou velice důležité, aby umožnili řadu věcí. E, inovační e, platformy e, se zaměřují na tyto agriekologické myšlenky a také vystupují v diskusích například v Evropském inovačním partnerství. Ve Francii Eh, národní výzkumné eh, asociace se zabývají eh, pěstováním velmi zajímavých příkladů, kdy dochází ke změně konceptu. Takové výzkumné programy vycházejí například z toho, že pesticidy už nejsou k dispozici. Co tedy bychom měli udělat jinak, když nebudou k dispozici pesticidy? A Eh, to je opravdu velice zajímavý, eh, zajímavá koncepce. Druhý program z ekologische Landbau v Německu. A to se opět eh, zaměřuje na to, jak můžeme najít ekologické řešení problémů, na které narážejí zemědělci. A v tomto kontextu bych také chtěla říci, že existují i příležitosti pro eh, spolupráci. Jsou tady zajímavé eh, příklady národní spolupráce. Eh, výzkumné programy EU jsou v, této, v tomto smyslu také velmi důležité. Jsou tady různé klastry, které jsou také příkladem. Eh, jak se k těmto věcem přistupuje, jak se objasňují. Jsou některé země, a eh, má mateřská země eh, Spojené království k ním bohužel patří, kde je nedostatečné financování na podporu těchto programů. Takže velice je důležité, aby právě výzkumné programy obsahovaly tuto práci. A pak jsou tady také multiaktérské přístupy. EIP Agri, myslím, že je zhruba 900 velice eh, úspěšných iniciativ a skupin, eh, některé také v mé zemi. A eh, ty jsou rozvíjeny velice nadšeně různými skupinami. Skupiny EIP a kdy se zaměřují hodně na ekologické zemědělství, na eh, eh, IPM a další aspekty ekologického zemědělství. Některé velmi zajímavé eh, skupiny, focus groups, také existují v tomto EIP Agri, například bio, zemědělství, z hlediska uhlíku. Také se tady podporují skupiny s mnoha aktéry. Já myslím, že tady je dobré, když dochází ke spolupráci, aby došlo k pokroku. Hodně eh, je eh, pro tento přístup a mělo by to být udrženo i do budoucna. Tak tedy na závěr. Já bych chtěl zdůraznit, že inovace podle mého názoru je proces a nikoli produkt. A my potřebujeme mít podporu pro tento proces a potřebujeme mít ekologickou inovaci jako centrální eh, část tohoto procesu. Eh, nenahrazuje ovšem technickou inovaci. Já eh, samozřejmě využívám technické inovace. Je tedy třeba, aby v evropských programech bylo i nadále toto vše podporováno také do budoucna. Obzvláště je důležité, aby eh, inovace pro veřejné blaho bylo takto jasně zdůrazněno. Děkuji za obě prezentace a já dám teď slovo Evropské komisi. Paní Rosen. Děkuji. Jsem velice ráda, že zde mohu být a vyslechnout přednášky expertů. Pro nás je jasné, že poznatky a inovace jsou nezbytné pro venkov farmáře eh, ke zvládání výzev dnešních i zítřejších a eh, je to obsaženo eh, komplexně i v Evropské zelené dohodě. Abychom toto usnadnili farmářům, lesníkům a venkovanům, proto bude výzkum a inovace stále důležitější. Příklady, které jsme právě vyslechli, jsou toho dokladem. Inovativní řešení jsou skutečně zapotřebí, abychom zvládli současné výzvy a učinili z nich příležitosti pro farmáře i lesníky. Hlavní téma, eh, o němž právě Nick hovořil, je, že jestli chceme rychlejší a trvalý dopad takových řešení, tak by měla vznikat ve spolupráci. Není dobré hovořit jenom o farmářích a lesnicích, ale hovořit především s nimi, abychom věděli, kde ty inovace v budoucnu budou zapotřebí a kde ten sdílený program Horizon Europe zafunguje nejlépe a aby měl co nejlepší dopad v terénu. Eh, existuje mnoho poznatků, které jsou k dispozici. Máme za sebou devět rámcových programů. Kolik eh, z nich ale vygenerovalo poznatky, které se dostaly do terénu a nejenom do knih? Farmáři tedy se musí ujmout nových technologií, podnikatelských modelů a způsobu spolupráce a my jsme v tom minulém období zažili, že nejúčinnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je eh, tedy postavit farmáře do centra toho inovačního procesu, aby mohl spolupracovat a řešení v terénu využít. Proto jsme vynalezli EIP Agri, to je eh, nový přístup, asi 10 let starý, a během posledního období nebylo těžké jej rozjet, protože je to poměrně atypické v tom, co děláme jinak eh, v opatřeních Eh, pro venkov, eh, kdy eh, jsme se snažili o úzký styk farmářů a výzkumníků. ani jedna strana na to není příliš zvyklá. A začali jsme, zahájili jsme to jako zcela dobrovolné opatření od roku 2014. Měli jsme asi 100 programů rozvoje venkova tomto směru a ty jsou dokladem toho, že tato metoda skutečně funguje. Výzkumníci, farmáři, vzdělávatelé, nevládní organizace, venkované a výzkumníci se spojili do spolupracujících skupin a máme přímý výsledek, který se promítl do technologie a inovativních postupů v terénu, které jsou přímo využitelné. Je naší povinností vidět farmáře eh, jaksi v samotném středu našeho úsilí a účast farmáře by měla být povinná. To číslo, o němž byla řeč, 1500 e, operačních skupin v terénu e, máme teď, do konce období bychom jich chtěli mít 3000. Takže tendence je pozitivní a stále více do ní jde finančních prostředků, což je dobré. Co je také dobré, je to, že to generuje výsledky, které jdou za rámec tohoto procesu a pomáhají eh, farmářům a lesníkům vytvářet sítě dalších farmářů a lesníků, s nimiž mohou otestovat ty nové metody a postupy. Takže každý ten projekt vlastně cílí na komunitu nějakých 100-150 uživatelů Eh, kteří eh, tu metodu použijí i nad rámec toho projektu. To je dobré pro měření dopadu i udržitelnosti. A ta eh, síť EIP je nezbytná k tomu, aby to všechno fungovalo společně. Takže když se třeba zabýváme xylelou v Itálii, tak to můžeme potom nabídnout jako řešení pro Poríní v Německu nebo pro Korziku a konečně, eh, jak to bude vypadat v budoucnu. Po roce 2020 eh, budou i nadále skupiny EIP klíčové pro splnění, splnění těch průřezových cílů v nové SZP, modernizace zemědělství, podporou inovací, digitalizace. Eh, mimo financování inovačních projektů máme další úkoly. Potřebujeme strukturální výměnu znalost, znalostí, Eh, aby bylo možné se scházet a společně tvořit. Ráda tedy eh, slyším ta slova AKIS, eh, zemědělské znalosti a inovace. A v budoucím SZP bude existovat i systém poradenských míst, která budou mít zkušenosti s inovativními procesy a metodami, protože potřebujeme zajistit, aby více výsledků Horizon Europe se promítlo do práce v terénu. Proto je důležité říci, že s tím přístupem, který teď provádíme a na němž dále pracujeme, dále jej rozvíjíme, že vytvoříme komplexní znalostní základnu, která doufejme vyřeší aktuální výzvy zemědělství a lesnictví v současnosti i v budoucnosti. Děkuji všem třem řečníkům. Teď e, zahájíme první kolo otázek a odpovědí. Každý bude mít minutu a půl. Kolegyně Motler. Děkuji. Já jsem ráda, že všichni řečníci řekli, že je dobré, když komunikujeme eh, s farmáři a eh, společně s nimi se snažíme nacházet řešení, spíš než že bychom hovořili eh, o nich. Hovoříte o praktických zkušenostech, o tom, co je všechno možné v oblasti třeba přesného zemědělství. Jak to vypadá s financováním? Co potřebujete, abyste v budoucnu mohli jít po této cestě dál a ze široka. A druhá otázka je na pana Lampkina. Vy jste hovořil hodně o eh, agrár, o zemědělské ekologii, ale já jsem eh, si z toho vašeho vyprávění vlastně neodnesla nic konkrétního. Mohla byste vysvětlit, jakou přidanou hodnotu to může eh, přinést farmářům a potom otázka na komisi. My v Německu teď hovoříme eh, o takzvané žluté biotechnologii. Eh, slyšela o tom už Evropská komise, jde o to, že se využívají vlastnosti hmyzu k boji proti hmyzu. Děkuji. Kolegyně Tomašič. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se zeptala komise. Společná zemědělská politika by měla zásadně přispět tím, že zemědělci budou středobodem inovace. Existuje zde potenciál zvýšit příjem zemědělců, přispět k místnímu zemědělství a podporovat trvalou udržitelnost. Můžete nám prosím ho- pohovořit o konkrétních projektech či aktivitách, APU ve smyslu eh, řízení inovativních krátkých dodavatelských řetězců v potravinářství. Děkuji. Pan... Děkuji, kolega Bud. <clears throat> Děkuji mnohokrát, pane předsedu. A děkuji také všem panelistům. Mám pár otázek. Nejprve k paní Ciforu. Já myslím, že je opravdu skvělé pro zemědělce, když vědí přesně, kdy zalívat, kde hnojit a kde vstupovat eh, s nějakou ingerenci. Zajímalo by mě, kteří zemědělci k tomu mají přístup. Já jsem se setkal se zemědělci v Rumunsku a ptali se mě, jak se můžou dostat k těmto technologiím. Vy provádíte určitý výzkum, jak se dá masivně rozvést. Když to bude jeden podnik, dva podniky, tři podniky, tak je to málo. Jak je možné zajistit, že ta technologie bude k dispozici pro všechny zemědělce v Evropské unii? Protože o to nám jde. Jde nám o zvýšení efektivity a e, také o e, přínosu peněz vkládaných do, výzku, do výzkumu. E, vy jste ukázala velice dobré studie, ale nevidím, že by to bylo příliš rozšířené, tak se táží, kdy tomu tak bude. Děkuji mnohokrát. Paní Zaryva, prosím. Já vám děkuji, pane předsedo, a také děkuji hostům za velice zajímavé vstupní vystoupení. Má první otázka směřuje na paní Ciforu a musím říci, že na mne velice zapůsobilo, co děláte a jak to děláte. Vidím, že se soustředujete především na zemědělskou produkci, ale zajímalo by mě, jestli byste také byli schopni radit těm, kteří vytvářejí politická rozhodnutí. Spolupracujete s příslušnými orgány v Řecku a pokud ano, tak jak? A potom bych se chtěla zeptat pana Lampkina. Jaký má názor na technologie, které nepoužívají oráva, orální půdy. Pan Hojzling, prosím. Děkuji. Hovořili jste o inovaci, o vytváření eh, nových databází. Vy jste říkal, pane Lampkine, že to je proces, nikoli produkt. Nicméně v německém tisku se psalo naopak o hrozbách zemědělství ze strany eh, počítačů. A lidé často technologii vnímají právě jako inovace. Říkají, inovace rovná se technologie. Já mám pocit, že tady spíše jde o výměnu znalostí a myslím si, že tak se dá dosáhnout opravdu mnohého. A je potřeba se na to zaměřit, chceme-li vytvářet sítě. Odkazoval jste k programu spolkové vlády. Odkazoval jste k alternativním koncepcím. Já si myslím, že bude určitě dobré eh, do tohoto investovat. Možná, že to nebude tolik peněz jako do přímých pladeb, ale při nejmenším se do toho investuje a paní Ciforu hovořila o určitých opatřeních, které umožňují snížit používání pesticidů o 60%. Jak jste z toho dosáhli? Je to opravdu jenom lepšími informacemi nebo lepším, lepší znalostí stavu věcí? Jaká je vlastně role technologie? Pan Andrej, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také dvěma prvním panelistům za jejich vystoupení. Já mám jednu obsahovou otázku. Znalosti, inovace, to je určitě velice zajímavá oblast. A u vystoupení komise mě napadla jedna věc. K čemu to bude sloužit? Velice často, když se mluví o inovaci nebo o lepších znalostech, tak vždycky to má mít nějaký důvod, že ano. Tady jste mluvili o procesu. Máme tady ale řadu výzev. Je potřeba vidět, k čemu ta inovace je. Vy jste hovořili o zelené dohodě. Evropská komise a my vlastně tady máme společnou výzvu, do roku 2050 být eh, eh, CO2 neutrální. Otázka ale je, jak to budeme řešit. Bude to půdou, bude to vzduchem, bude to vodou. Já si myslím, že prostě tady máme více faktorů a že to musíme zohlednit i u inovací a u lepších znalostí. Nemůžeme se dívat jenom na individuální otázky, protože když budeme řešit jednu výzvu bez ohledu na další, tak se nám to vrátí. A to mně připadne, že je prostě zásadním předpokladem. A teď k paní Cifru. Kdo vlastní ta data v tom systému, který jste eh, prezentovala? Danka. Děkuji, kolega Rusan. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci poděkovat všem panelistům za velmi zajímavé informace a chci jenom říci, že pochopitelně musíme investovat do inteligentního zemědělství. Jak již tady bylo zmíněno, protože díky tomu můžeme dosáhnout zásadních úspor, hnojiv, vody a dalších zdrojů, včetně peněz. Takže v tom je určitě budoucnost zemědělství. Teď je otázka, jak zajistit, aby zemědělství a zemědělci z toho reálně něco měli a aby zemědělci chtěli spolupracovat. Protože když mluvíme o zemědělství, tak zemědělci často říkají ano, chceme inovovat, ale narážejí na problémy s legislativou a s pravidly. Třeba stále se omezuje používání hnoje. Já nevím, jestli bychom neměli zemědělcům dát širší legislativní prostor, aby se mohli odchýlit od stávajících pravidel. Aby měli možnost experimentovat. Že ta inovace by se dala podpořit i tím, že zemědělci by mohli experimentovat s novými možnostmi. Děkuji, kolegyně Tula. Uh, eh, merci, uh, Děkuji, pane předsedo, a děkuji také vám všem za vystoupení. Mám tři otázečky. Za prvé, Inovace, no to má uh, svá pravidla. Když prostě ráno je někde zácpa, tak si řeknete, aha, musí existovat někde jiná cesta. Na jednu stranu tady máme klimatické výzvy a nová technologie a inovace by nám mohla pomoci a i ve smyslu zeleného, zelené dohody, ale zajímalo by mě, jestli všichni evropští zemědělci jsou ekonomicky v situaci, že budou mít možnost si takovéto nové technologie prostě získat. A když, tak, když ne, tak jak se to dá vyřešit. Země, v zemědělství vidíme, že společnost vyžaduje kvalitní produkci a kvalitní péči o životní prostředí. Nebylo by dobré, aby ta schémata vytvářely zemědělci, anebo naopak, aby se to řešilo společně, třeba vidíme v Milánském paktu, aby tam byly místní, aby tam byly nevládní organizace a aby se vlastně společně dohodly, která část půdy se bude používat zemědělsky a která zůstane přírodě, anebo naopak městu. A potom poslední otázečka. Všichni hovoří o trvale udržitelném zemědělství, zajímalo by mě, jestli existuje jeho definice. Děkuji. Tolik tedy k otázkám, nebo je tady ještě někdo další, kdo chce položit otázku? Není tomu tak. Navrhuji tedy, aby každý řečník měl, dostal tři minuty na odpověď a začneme zase paní Ciporu. Děkuji, pokusím se o stručnost a přitom zkusím odpovědět na všechny otázky, které jsem dostala. Nejprve k financování, paní Matler. Ano, financování je zásadní a začnu tím, že řeknu něco zjevného. A to SZP. Cítíme se frustrováni nedávným vývojem a předloženým návrhem, Nechápeme, jak se můžeme posunout dopředu, pokud takto zásadně bude seškrtáno financování SZP, a to především v druhém pilíři. Říkala jsem, že to jsou opatření, které jsou pro nás relevantní. Financování infrastruktury. Jak jsem vysvětlila, náš model funguje tak, že infrastruktura je centrální, existuje subjekt, který se o ní stará a musí do toho investovat. Investice by mohly být z investičního plánu pro zelenou dohodu EU. K panu Budovi. Jak zemědělci se mohou dostat k těmto technologiím? Co se týče výzkumu, tak z krátkých zkušeností komunikace se zemědělci mohu říci, že nejjednodušší způsob a nejefektivnější způsob, a měli bychom se nad tím zamýšlet v rámci Erasmus Plus a EIP, je dát jim možnost, aby se zemědělci setkali se svými kolegy a vyměnili si informace. Prostě pokud někdo přišel na nějaké řešení, které fungovalo, tak ostatní zemědělci se musí s nimi být schopni setkat. Paní Alieva, kontakt s politiky, no to je pochopitelně součástí naší práce. Eh, máme kancelář v Bruselu, účastníme se kopy Kožeky a Farm Europe, takže spolupracujeme s nimi a s vámi a snažíme se naplňovat tady tento cíl vyváženého a trvale udržitelného rozvoje evropského zemědělství. Pan Heusler a snižování pesticidů. No na to bych potřebovala opravdu hodně času, abych to dobře vysvětlila, ale Zhruba řečeno, máme údaje ze čtyř zdrojů, nevím, jestli jste tady byl, eh, když jsem prezentoval, jak ten model funguje. Ty, dat, ty údaje potom na základě pěstebních modelů analyzujeme a následně řekneme zemědělci přesně, kolik čeho musí používat. Tak to je jednoduché to je. Další otázka. Pan Andrieu. K datum ano, to jsem v prezentaci nezmiňovala, je to důležité a za pár dní k tomu budeme mít sdělení Evropské komise o Evropské datové strategii. U nás to funguje tak, že my používáme kodex o používání údajů, který vycházel z kopy kožiky ve spolupráci s dalšími evropskými organizacemi. Ale mám tady klíčový návrh do budoucna. Musíme se zamyslet nad tím, jak zemědělci mohou dostávat hodnotu za ty data službami. Čili podle nás nejde jenom o vlastnictví údajů, ale jde o to, aby ta hodnota byla po celém řetězci. Děkuji, pan Lempke. Děkuji, pokusím se sloučit odpovědi nejprve na ty obecné otázky a pak se dostat ke konkrétním. Za prvé si myslím, že si musíme položit otázku, k čemu slouží inovace v zemědělství. Je to tomu, aby zemědělci byli schopni lépe a kreativněji pracovat a nacházet řešení svých problémů a potom poskytovat služby, které chtějí spotřebitelé? a které chtějí eh, které chce společnost jako veřejný statek. A nebo umožnit firmám, aby prodávali produkty zemědělcům a vydělávají na tom hlavně ty firmy. Méně, než ti, zem, méně ti zemědělci, kteří ty produkty kupují. Já myslím, že to je zásadní otázka. A je potřeba zamyslet, zamyslet se nad situacemi, kdy znalostí dostávají zemědělci šanci eh, pracovat kreativně a nacházet řešení svých problémů občas musím říci, že mi u některých digitálních a řešení vlastně vznikají z té obavy. Protože v podstatě výsledek je, že zemědělcům řekneme, co mají dělat a, a nahrazuje to to, že by se sami rozhodovali. To je pořád ještě k diskusi. Pokud jsou zemědělci inovativní a tlačí na regulační hranice, tak hleda, že by to něco opravdu ohrožovalo, tak si myslím, že by prostě měli mít tu možnost. Co se týče ekologického zemědělství, tak tady také existuje silná regulace, ale ta regulace se musí vyvíjet a nacházet nová řešení s časem. Zemědělci by měli být schopni tlačit na regulační hranice. Pak padla otázka na ty různé programy vytvářené zemědělci. Řada ekologických programů a systémů, o kterých jsem hovořil, permakultura, konzer, konzervační zemědělství a podobně. Do toho všeho byli zapojeni zemědělci. A ukazuje to, že zemědělce můžeme zapojit do tohoto procesu. Takže to jsou ty obecné připomínky. A teď se vrátím ke konkrétním příkladům. Vezmu si dva. Já jsem zmiňoval pár příkladů v prezentaci. Takže, ku příkladu. Kilogram syntetického dusíku odpovídá zhruba 10 kg CO2 emisí skleníkových plynů. Pokud používá 100 kg na hektar, tak to je tuna za hektar za rok, což je hodně ve smyslu diskusí o emisích skleníkových plynů. Pokud budeme zefektivňovat a dojde k určitému snížení o 10 či 20 tak ten rozdíl zase nebude tak zásadní. Pokud k tomu budeme přistupovat radikálněji a nahradíme to, nahradíme syntetický dusík plodinami, které dusík obsahují, tak může dojít k celá zásadnímu snížení. Zásadnímu snížení. Takže to bude dobré jak pro zemědělce, tak pro veřejné blaho. Další příklad se týkal technologie no-till. Já mám pocit, že v rámci záchovného zemědělství se poměrně hodně rozvíjí bezorné techniky. Pochopitelně tím nemyslím to, že zemi polí roundupem předtím, než na ní zasadí něco jiného. Ale i ty oblasti, které nepoužívají herbicidy, mají určitě zájem o nacházení řešení, které není tak náročné, čili že by eh, ta orba byla nahrazena jenom částečně, anebo byla méně intenzivní. Ve všech věcích, včetně orby, potřebujeme mít diverzitu, pokud chcete být ekologičtí. A ta musí být součástí toho procesu. Omlouvám se, že jsem přetáhl. Děkuji. Děkuji a závěrem ještě paní Rozen má slovo. Děkuji. Ano, myslím, že je opravdu dobré a zásadní, eh, že eh, tady eh, na tomto slyšení máme schodu na tom, že zemědělci jsou centrem naší pozornosti. A to, co vidíme zhruba za zkuš- desetiletou zkušenost práce v tomto oboru, to je v podstatě, že eh, zemědělci se identifikují s, s touto situací, a že jsou stále více a více v centru eh, tohoto konání. A to také se snažíme udělat v rámci Horizon Europe a v rámci EIP, jak už jsem o tom hovořila, nebo když jde o eh, investice, kdy zemědělci společně pracují eh, na polích a společně hledají řešení problémů. Eh, třeba proč eh, údaje z jednoho stroně neodpovídají tomu druhému, jak lépe mohu použít hnojiva nebo pesticidy. To prostě každodenní realitě vidíme. Vždycky hovoříme o digitálních aspektem, ale měly by tady být i situace toho mm, eh, rozdělení z hlediska inovace, nejen z hlediska digitálního, je tady zapotřebí mít systémy k dispozici s nestranými poradci, eh, kteří poskytnou eh, tedy to poradenství a také vyškolení. To je velice důležité takto postupovat. A já jsem velmi ráda, že vy si také myslíte, že by mělo být dostatečné financování pro toto všechno. Mm, otázka krátkých eh, potravinových eh, řetězců. Mám málo času na to, abych o tom tady hovořila podrobně, ale 15 všech operačních eh, skupin pracovali na těchto krátkých potravinových řetězcích z hlediska různých konkrétních mm, aspektů objevování nových trhů, Eh, kam by měl zemědělec jít, kam by měl, kde by měl investovat, sociální výzkum, ekonomický výzkum je do toho zahrnut. A eh, celou řadu věcí můžeme vysvětlit, kdy je možné vidět, co z toho všechno získáváme. Velká část eh, těchto operativních skupin eh, to považují za klíčové téma a bude to tak i nadále. Abych respektovala své tři minuty, chci ještě hovořit o biotechnologiích a o použití Eh, charakteristik hmyzu. Máme dva projekty v Horizon Europe, mm, v Horizon 20, eh, Europe 2020. Ale to není to jediné. Všechno od investic až po biovědu, investování eh, do zdrojů, do rostlinných zdrojů, kdy je možné mít už eh, rostliny, které zohledňují celou tuto problematiku. To všechno už probíhá a druhým krokem bude, aby to všechno bylo k dispozici, aby to eh, zemědělec mohl používat. Eh, tady tady základní výzkum, aplikovaný výzkum a to všechno potřebujeme mít také přímo v terénu. Eh, to je tedy to společné mezi výzkumnou politikou a zemědělskou politikou, alespoň v EU. Děkuji za první panel paní Ciporu, eh, pan Damkinovi a paní Rozenov. A hned eh, přestoupíme k druhému panelu téma Horizon Europe a Máme tady e, návrh od Charlesa Michela. 8 miliard. Teď je potřeba vyčkat, jak to ve čtvrtek dopadne, jestli to nějak vůbec dopadne. My se hned pustíme do práce. E, prvním řečníkem bude Hendrik Čup, ředitel SES e van der Have z Belgie má teď 10 minut. Na 10 minut slovo, prosím. Eh, děkuji, vážený výbore pro zemědělství. Děkuji. Já nejsem ředitelem podniku, ale ředitelem výzkumu a vývoje. Proto jsem tedy přišel. Děkuji za příležitost zde pohovořit o mém názoru, názoru naší společnosti co se týče výzev eh, středně velké šlechtitelské společnosti a výzkumu a vývoje v zemědělství. Několik slov o společnosti. Je to společnost eh, středního eh, rozsahu, sídlíme v Belgii, máme 620 země, zaměstnanců po celém světě, jsme aktivní ve více než 50 zemích. Trh eh, s osivem cukrovky eh, je velice eh, konkurenční, závisí na výzkumu. Proč? Protože i drobné zlepšení odrůd na trhu se velice rychle uplatňují, proto tedy je ten biznis velice závislý na výzkumu. Investujeme také více než 30 síly našich zaměstnanců do výzkumu a reinvestujeme 15 zisku do výzkumu vývoje a e, ty e, výdaje překročily 40 za posledních 10 let, protože bojujeme s velkou konkurencí. Rychle se ještě vrátíme e, k úspěchům šlechtitelství rostlin. Cukrovka byla domestikována poměrně pozdě, až v 18. století a podobně jako jiné plodiny prošla několika fázemi. A máme prediktivní šlechtitelství, přesné šlechtitelství, eh, šlechtitelství hybridů, eh, křížení a eh, učinili jsme mnoho postupných pokroků v eh, zvyšování výnosů. Za posledních 10 až 20 let se eh, rostlinné šlechtitelství eh, stává stále složitějším. Proč? Protože technologie jsou stále složitější, vzdělání, které potřebujete na zvládání těchto technologií, je také náročnější a i zdroje, které jsou k tomu zapotřebí, jsou také dražší. Proto se zvyšují naše náklady na výzkumu, eh, průměrné náklady na eh, rozvoj odrůdy vzrostly eh, o 40 abychom drželi krok s požadavky trhu. Na druhou stranu jsme také obětmi našeho vlastního úspěchu. Obrat odrůdy, to znamená doba, po kterou odrůda zůstane na trhu, se snižuje 3 až 5 eh, let v současné době, než se objeví nová odrůda, která je lepší. A kontext, v němž fungujeme, socioekonomický eh, kontext, zvlášť co se týče eh, snižování škůdců nebo redukce škůdců, vede k větším požadavkům Eh, farmářů na odolnější odrůdy vůči škůdcům a chorobám. Eh, to ještě zintenzivňuje změna klimatu, protože se změnou klimatu se šíří a eh, šíří choroby. Podívejme se na sucho, příliš velké horko, zvláště v Evropě. To zvyšuje požadavek, požadavky na eh, odrůdy, které se tomu dokáží přizpůsobit. To je tedy velice důležité a to všechno čekali farmáři teprve včera. Eh, stále se ptají, kdy dodáme další odrůdy eh, a náklady na výzkum jsou opravdu vysoké. Jakým způsobem čelit těmto výzvám? Na jedné straně zemědělství a Eh, šlechtitelství cukrovky musí být udržitelné, ale eh, ta plodina i evropské zemědělství musí být konkurenceschopné. Eh, je potřeba si uvědomit, že výnosnost třeba cukrovky za poslední dobu je obrovský, máme obrovský nárůst a zvláště pro cukrovku, ta křivka bude takto pokračovat, ale my pracujeme i na udržitelnosti. Eh, eh, máme eh, významný významného škůdce, který škodí na listech. Cukrovky vidíte vlevo na obrázku, vpravo je odrůda, která je již rezistentní vůči tomuto škůdci a snáší i mnohem méně pesticidů a stále je odolná. Tyto výzvy se neobejdou bez stále intenzivnějšího výzkumu a vývoje. To je pro naše podnikání zcela zásadní. Když se podíváme na rozvoj odrůd, e, tak e, ta základní doba trvá asi 10 let od tedy prvního nápadu do e, postavení odrůdy na trh. Jsme neustále pod tlakem, protože nevíme, co bude farmář po, za 10 let pokračovat. Předpovědě toto je poměrně složité Snažíme se a e, vedeme si docela dobře, ale není to lehké. Musíme vědět, oč bude mít farmář zájem. Dnes jsme v situaci, kdy změny jsou tak rychlé, že je těžké sledovat ten vývoj a rozvoj odrůd je vlastně pomalý, nestačí současným požadavkům. E, na druhou stranu, co potřebujeme, přístup ke genetické různorodosti. E, ten je upraven sdílením přístupu a výhod. Máme protokol Nagoya. To pro nás funguje docela dobře. Je to na jednu stranu eh, administrativní překážka, ale akceptujeme ji, protože nám to usnadňuje přístup. A co se týče rostlin, potřebujeme také odhalovat, validovat a využívat genetickou rozmanitost v budoucnu. Eh, používáme třeba volně rostoucí příbuzné odrůdy, a také provádíme přesné šlechtitelství, inovace ve šlechtitelství rostlin a NBT. Co se týče e, odhalování a validace, také potřebujeme vlastně zkracovat tu dobu, e, za kterou jsme schopni novou odrůdu uvést na trh, třeba z těch deseti let na sedm let alespoň tady vidíte, jaká rozmanitost eh, existuje v našem oboru. Eh, my se ji snažíme využívat. Vidíte nejrůznější eh, volně rostoucí odrůdy. Některé lze jíst, některé ne, některé lze využít pro zlepšení vlastností již existující odrůd. Na posledním slajdu bych vás chtěl seznámit s tím, jak vidíme budoucnost jako středně velká šlachtitelská společnost. Jaké jsou oblasti eh, dalšího výzkumu v rámcovém programu pro výzkum a inovace? Eh, Monitor, eh, monitoring škůdců, redukce chemických vstupů většinou vede k většímu Eh, výskytu eh, chorob a pro farmáře i pro eh, společnosti, jako je naše, my musíme vědět, co bude, co bude v budoucnu. Proto monitoring škůdců je nesmírně důležitý. Další řečník bude hovořit o pedologii a pedologie, mikrobiom, mikroorganismy v půdě, ty jsou velice důležité Eh, hodně výzkumu se v tomto eh, ohledu provádí, ale potřebujeme ještě více. Potřebujeme lepší strategie zvládání plevelů. Eh, my dnes užíváme herbicidy, ale s tím je také potřeba přestat. Osivářské společnosti budou třeba muset přizpůsobovat Eh, svá osiva, ať už eh, pomocí chemických cest nebo jiných cest. Ale eh, je to velice naléhavé, protože plevely dnes skutečně snižují nejen u cukrovky, ale i u jiných plodin značně výnosnost. Hovoříme o tvorbě a využívání genetické rozmanitosti. Máme datovou vědu, vědu dat, eh, využívat tato data pozitivně a vytvářet datové platformy bude pro budoucnost velmi důležité. A posledním bodem vzdělávání. Vzdělávání jednak farmářů, o tom se hodně mluví, tam je možné docílit velkého pokroku, ale vzdělávání i eh, v určitých eh, vědních odvětvích, jako například šlechtitelství, Eh, šlechtitelství osiv eh, v našem hodnotovém eh, řetězci tito lidé schází. A když hovořím o vzdělávání, hovořím i o vzdělávání společnosti jako takové, protože existuje veliký, veliká propast mezi vlastně tím, co dělají farmáři, co si myslí společnost a mezi naší prací. Je potřeba, aby zemědělství bylo pro lidi hmatatelnější, jasnější. Je potřeba o něm hovořit. Takže je před námi ještě mnoho práce. Doufám, že vy ji zvládnete. Tolik ode mě, děkuji vám za pozornost a později rád odpovím na vaše otázky. Dank. Um. Děkuji, pane Čepe, a e, my budeme hned pokračovat. Pan e, Nils e, Borchardt je vedoucím výzkumu pro produkci rostlin a, a, a ředitel vědy eh, pro eh, National Resources Institute Finsko. Talk about... Děkuji. Budu hovořit především o problematice půdy, rostlin a potravin, které jsou přímo navázány na lidský blahobyt. Když hovoříme o půdě, tak už Evropská komise zmínila, že máme k dispozici z výzkumu během posledních století spoustu informací. Například střídání plotin, plodin, agroekologie. Nicméně řada těchto informací je stále ve vědeckých faktech pouze. Existuje řada projektů, jeden byl spuštěn minule, je to program, který se jmenuje Směrem k trvale udržitelnému a ekologickému spravování zemědělské půdy. Cílem je provádět různé metaanalýzy a z těch dat udělat znalosti, které můžeme předat zemědělcům a politikům. A platí to také pro aplikovanou vědu a výzkum. Potom ještě probíhá další projekt, který se jmenuje Soy Dive Agro. Soil Dive Agro. Zrovna jsme začali studovat mikrobiom půdy. Tady je to pěkně zobrazené. Máme spoustu znalostí o mikrobiomu, jak ve vodě, tak, tedy sladké, tak v moři. To tež platí pro lidské tělo, jak jeho povrch, tak vnitřek. To tež platí pro mikroby, ale teprve teď se začínáme zabývat půdou a jejím mikrobiomem. Toto, eh, ty informace jsou tady eh, zobrazeny jako bublinky, ale ty bublinky by vlastně měly být propojeny. Ten obrázek z konference o mikrobiomu půdy vlevo dole to pěkně zobrazuje. Jinými slovy tedy máme určité mezery ve znalostech a proto potřebujeme proskoumat přesně, co se děje v půdě a jaká interakce probíhá v mikrobiomu půdy, abychom za 5-10 let ho mohli lépe zvládat v půdě, ale také v rostlinách a na nich a zvýšit tak zemědělskou produkci a také zvýšit efektivitu používání vody. Pěkný příklad před pár lety publikoval Petr Zil s týmem, který říká, že existuje interakce mezi mikrobiomy v půdě. Jinými slovy tedy existuje interakce mezi rostlinou a mikrobiomem v ní a na ní, Jinými slovy tedy fyziologie rostliny vstupuje do interakce s půdou a mikrobiomem, který žije v té půdě. A teprve teď začínáme chápat trochu hlouběji, jak to funguje a jak se to dá řídit. E, známe něco z pěstování luštěnin, víme, že třeba můžeme e, používat e, houby jako podporu produkce. Ale stále ještě musíme do základního aplikovaného výzkumu investovat, abychom lépe pochopili, jak to funguje, tak abychom hm, to byli schopni eh, za prvé přetavit do nějakých rad a vůbec to rozvíjet nějakým způsobem, který se potom dá prodat. Tedy, jak změnit zemědělskou praxi, aby více podporovala zdravý mikrobiomu v půdě. A teď pár příkladů od výzkumné sítě, která byla spuštěna v loni. Spustila to Luka, což tam pracuji já, ale také jedna kanadská univerzita. Ti provedli studii, která měla vyhodnotit přesun ekologických zón v severských zón, v, eh, v severských oblastech během nadcházejících 100 let. Třeba když se podíváte na Finsko, tak tam očekáváme, že zemědělská půda se posune 800 km na sever. To je ale obrovská věc. Potřebujeme nástroje podpory zemědělců, tak jednak, aby změnili rotaci plodin, pokud tedy už nějakou mají, pak jim budeme muset pomoci s diverzifikací plodin. A už několik projektů z eh, H2020 to eh, tady existovalo, ale pořád ještě musíme vzdělávat zemědělce, aby věděli, jaké služby jsou k dispozici. Potom vlevo nahoře vidíte červenou křivku. Tady máme možný zisk obdělatelných oblastí. Na druhou stranu stranu. Je ale možné, že se budou lesy potom využívat k zemědělské činnosti, což povede ke snížení kyslíku a zvýšení emisí a povede to také k erozi půdy. Dostanu se k tomu ještě na konci prezentace. Klimatické změny reflektovány tím přesunem na sever jsou daleko rychlejší než schopnost ekosystému se na ně přizpůsobit. 800 km za 100 let. Les je schopen si přesunout na sever o 40 km za 100 let. Jinými slovy tedy klimatické změny eh, narážejí na limity schopnosti přírody se přizpůsobit. Díváme se na to z pohledu genetiky, díváme se na to z pohledu rostliny, farmy. Je potřeba se na to dívat z pohledu ekologických služeb. Pro tuto chvíli nemáme úplně možnost kvantifikovat přínos změny tradičního zemědělství nebo eh, konvenčního zemědělství na ekologičtější zemědělství na ekosystém. Další téma, když už jsme u eh, zemědělské rostlinné výroby, jsem přesvědčen o tom, že jsme schopni dosáhnout zemědělství bez pesticidů. Nedávno jsem hovořil s kolegy eh, ze, Švýcar, ze, ze Švédska, kteří hovořili o enzymatických produkci, produktech pocházejících zhub, jakožto boj proti škůdcům. Začneme jedním řešením. Potrav, nebo dietetické preference se mění. Ve Spojeném království došlo ke snížení a konzumace masa o 40%. Německo, Belgie také. Lidé prostě chtějí jiné jídlo chtějí třeba luštěniny. A tady se zase zpátky dostáváme k eh, agroenvironmentálním záležitostem, protože luštěniny udržují dusík v zemi. Na druhou stranu hovoříme o expanzi a zintenzivnění zemědělství. Každý den vypěstujeme v Evropě jídlo pro 250 milionů lidí, tak musíme tedy rozvíjet zemědělství, nebo bychom se spíše měli zabývat otázkou plítvání potravinami. A v podstatě téměř poslední slide, ta skupina, kterou jsem zmiňoval, se snažila podívat na jednotlivé politiky a mezery v nich. Když máme vybarvenou, eh, vybarvené eh, to políčko, tak to znamená, že tam existuje nějaká politika v té zemi. Vzdělávání, sebe, sebestačnost, soběstačnost, větší, větší velikost zemědělských podniků a menší počet zemědělců, eh, klimatické změny a dopad na výnosy, změna využívání půdy a případná podpora z politické úrovně a expanze. V některých zemích jsme našli určité mezery v politice, vidíme, že celá politika je v této oblasti fragmentovaná, je potřeba s tím něco udělat. Věda nám poskytne výsledky založené na důkazech a znalosti, ale spolu s politikou a zemědělci až budeme schopni z toho něco vytvořit. Závěrem. Existuje zde obrovský inovační potenciál. Nejenom ve smyslu produkce, ale v rámci participace, společného zapojení výzkumných pracovníků, zemědělců a politiků v oblasti mikrobiomu. A to nejenom u eh, půdy, ale také u rostlin, zvířat a konec konců i člověka. Otázka je, jak probíhá interakce mezi těmito mikrobiomy. Už jsme hovořili o genetice a nových šlechtitelských technologiích. Já si myslím, že je potřeba hovořit o rozšířitelnosti a složitosti. Začal jsem u genetiky, začíná to u rostliny, dostává se to přes farmu až na celou oblast. Spádovou. Musíme chápat, jak to je všechno propojeno, abychom mohli správně poradit jak zemědělcům, tak politikům v širší spárové oblasti, co by měli udělat. Je potřeba ještě dalšího výzkumu. Chceme-li, aby zemědělství bylo schopno reagovat na rychlé změny na severu a abychom byli schopni používat zemědělství i k sekvestraci uhlíku. Teď dietetické preference se mění, může se tedy diverzifikovat obměna e, plodin, ale dále je potřeba také snížit plítvání potravinami. Takže určitě bychom měli investovat do klastru 6 pro trvale udržitelné a odolné potravinářské systémy v Evropě i mimo ní. Děkuji. Děkuji za tyto dvě přednášky a teď dám slovo komisi z generálního ředitelství výzkum paní Ušova Ulo. Pět minut. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za pozvání. Já budu hovořit o horizontu Evropa a o situaci diskuse, která teď probíhá pokud jde o Horizont Evropa, eh, náš návrh z komise je inspirován inovací. Předložili jsme návrh, který byl dost rychle dobře přijat jak radou, tak parlamentem již eh, v březnu loňského roku. A měli jsme eh, dohodu mezi institucemi, která umožnila pokračovat v práci. A obzvlášť důležité je mít na paměti, že struktura horizontu Evropa obsahuje tři pilíře, podobně jako horizont 2020, ale jsou to už trošku jiné pilíře. První pilíř to je výzkum, orientovaný na základní tedy výzkum. Tady je e, především výzkumník tím hlavním e, faktorem a Eh, směr výzkumu je ze zdola nahoru. Druhý pilíř. To je výzkum, eh, kde výsledky má, mají spíše různá konsorcia, univerzity, výzkumné skupiny eh, v několika členských zemích. Máme tady na mysli především spolupracující výzkum, podobně jako v předchozích programech výzkumu. A třetí pilíř je věnován inovacím. Tady chceme vytvořit Evropskou radu pro inovace, kde především ti inovátoři, ti nositelé projektů jsou tím hlavním aktérem. Inovace v zemědělství nesmí být nazírána pouze sektorově. Když hovoříme o digitalizaci nebo o přesném zemědělství, tak samozřejmě inovující řešení z jiných eh, oborů jsou zde také eh, zohledněny a začleněny do zemědělství. Další aspekt, který eh, přináší novou pracovní metodu, jsou takzvané mise. Je to nový přístup, eh, můžeme diskutovat o tom, jestli je to opravdu nové, protože eh, například eh, program Apollo, Člověk na měsíci, ten už má za řadu let. A v tomto konceptu misí Jde o to eh, navrhnout projekty s velmi ambiciozními, byť i uskutečnitelnými projekty, a které mohou změnit život lidí. To znamená, cílem je, aby to mělo vliv na život občanů, aby je to, to zlepšilo jejich život, aby to samozřejmě šlo směrem také k tomu Green Dealu, směrem eh, k udržitelnému, udržitelné ekonomice. Chceme věnovat eh, těmto misím velký rozpočet. Máme pět oblastí, které, na kterých jsme se shodli a kde eh, budou zahájeny mise v horizontu Evropa. V oblasti zdravotnictví je to například rakovina. V oblasti klimatických změn je to přizpůsobení se těmto změnám. Ano, adaptace k klimatickým změnám, včetně eh, přeměny společnosti, oblast oceánů, oblast měst, abychom dospěli ke klimaticky neutrálním městům a dále oblast eh, spojená se zemědělstvím, tedy půda a výživa. Proč eh, mise zaměřená na půdu? Já myslím, že to je zajímavé si přečíst zprávu z loňského roku, kde je napsáno, že 70 ehm, půdy na Zemi je hodně e, poškozeno. Ehm, my vlastně závisíme na této půdě a přitom je to tenoučká vrstva e, v zemské kůry. Z roku 2020 e, máme statistiky za posledních 8 let a e, zvýšil se umělá, umělá charakteristika půdy. Já teď dám e, slovo opět své kolegyně Kerstin. Doufám, že zbývá ještě trošku času, pane předsedo, abychom mohli hovořit právě o té misi e, pro půdu a výživu. Ano, jak vidíte, my nepracujeme izolovaně, pracujeme společně, takže eh, otázka eh, půdy, to navrhl eh, komisař Hogan. Půda je ještě hodně velkou neznámou a je tady velký velké portfolio výzkumu, kde velkou roli sehrává mikrobion ty mise. To znamená, že pracujeme nejenom společně jako Eh, výzkumníci, ale pracujeme v celém takovém seskupení se zemědělcí, s podnikateli, s, eh, s lidmi z oblasti komunikace, eh, abychom se zaměřili právě na budoucnost. Nizozemský ministr zemědělství je výzkumník, je Eh, zemědělec a politik současně v jedné osobě. A to je eh, zcela jiný přístup, než jak jsme postupovali v minulosti. Je to naprosto nový přístup. Eh, půjde to také ruku v ruce se zaangažovaností občanů. A je to skvělá cesta, jak postupovat novým způsobem v oblasti výzkumu. Máme eh, v řídícím výboru tři zemědělce. Děkuji za všechny přednášky. Teď máme zase příležitost položit otázky. Každý minutu a půl kolegyně Katajnen jako první. Já teď eh, eh, budu hovořit finsky ve své mateřtině. Děkuji eh, za oba panely. Jsou tam velmi zajímavé věci, bylo to velmi bohaté, řada vědeckých poznatků. Dostali jsme mnoho údajů a vidíme, že je zapotřebí mít takovéto studie v rámci horizontu v rámci horizontu 2020 vidíme, že jsme se probudili, všechny ty údaje jsou velice důležité a musí se dostat až k zemědělcům. Tedy výsledky eh, výzkumu by jinak zůstaly nevyužity. Zemědělec musí být eh, v centru tohoto všeho. Eh, je třeba přemýšlet i o úloze spotřebitele, například Eh, budou producenti muset zvyšovat ceny, dopadne to na konečného spotřebitele. Eh, je to třeba vidět i v tomto obecném kontextu. Eh, také otázka zdá, i spotřebitel se zajímá o všechny tyto studie. Ráda bych hovořila i o penězích. Teď prožíváme velmi intenzivní období, kdy se diskutuje o víceletém finančním rámci. A jsou takové věci, které se tak naznačují, nic víc, jen se to tak šeptá, nevíme ještě, jak to dopadne. E, otáčíme se do budoucna. E, je tady těch 10 miliard, které teď to bude možná sníženo. Já se ptám komise, ale ptám se i vás všech. Kdyby k tomu došlo, že by se snížily dotace na horizont, jak bychom mohli naplnit eh, cíle Green Dealu a mít dobrou kvalitu potravin. Děkuji, paní Aguilar. Děkuji, děkuji všem řečníkům tohoto panelu. Ano, je třeba hovořit tedy o věci, která tady chyběla, a to jsou inovace v chovu dobytka. A já se vás ptám, vás výzkumníku, myslíte si, že rozsudek soudního dvora, eh, který se týkal genetických aspektů a použití regulačního rámce, eh, že to dopadne negativně na projekty a na výzkum, že eh, by tady mohlo dojít i ke zlepšení? Dále Eh, Wageningen, nevím, jestli dobře vyslovuji toto jméno, eh, je projekt, ve kterém řada podniků přestala na něm spolupracovat. A pokud je o Evropskou komisi, ptám se, proč je tak naléhavé eh, měnit program Horizon 2020? Bylo by možné přece zahrnout ty změny přímo do Horizontu Evropa. Dámy a pánové, prostě eh, spěchat s něčím není dobré. Eh, příliš kvapné věci eh, neprospívají. Je také zapotřebí účasti občanů na horizontu Evropy. Jak, jak za, začleníme nebo zajistíme účast občanů na těchto projektech? Děkuji. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е към господин Чоп. Всички сме съгласни, че без... Děkuji. Já mám otázku na pana Čupa. Eh, všichni souhlasíme, že bez inovací v zemědělství nebudeme schopni čelit výzvám změn klimatu. Strategie spole na stůl a zelená dohoda předpokládají ještě ambicioznější cíle pro výrobce, eh, využívání stále méně chemikálií, Eh, antibiotik, eh, hnojiv. Inovace v zemědělství může přispět k větší nezávislosti Evropy. Jaký máte názor na nové šlechtitelské technologie v oblasti rostlin, které vycházejí především z genetických modifikací? Eh, mají se naši občané obávat takových vědeckých zásahů? Děkuji, kolega Dorfman. Eh, je to velice zajímavé, zvlášť eh, to, o čem mluvil pan Čop. Vy jste eh, nám vysvětlil, jak takové středně velk, takový středně velký podnik, němž hovoříte, v oblasti šlechtitelství má k dispozici Eh, celou řadu možností, které se stále vyvíjejí, přibývají nové možnosti. Já mám otázku k novým eh, šlechtitelským metodám a technologiím. Jak myslíte, že to bude eh, vypadat v budoucnu? jaký význam eh, by mělo, kdybyste mohli používat i ty nové technologie, které teď jsou ještě eh, vinou právní úpravy zakázané. Děkuji, pan Buda. Děkuji, pane předsedo. Vítám obě prezentace a zvláštně zajímala prezentace pana Čupse Eh, cukrovky. Kolik eh, pěstitelů cukrovky využívají eh, vaše výsledky? Jaká je výměra pěstování cukrovky, která těží z vašeho výzkumu? Zajímalo by mě, do jaké míry lze šířit výsledky výzkumu v terénu. A za druhé, sledujete v čase objem chemikálí na hektar, třeba před, na hektar třeba před deseti lety. Kolik chemických hnojiv na hektar se využívalo tehdy a kolik se využívá nyní. A za třetí, eh, vypracováváte také nějaké porovnání s třetími zeměmi, třeba eh, země Mercosuru, odkud dovážíme cukrovku anebo cukr. Máte nějakou představu o tom, jak to tam vypadá? Eh, kolik hnojiv, eh, jaký objem hnojiv eh, užívají na hektar cukrovky. Děkuji, děkuji. Pane předsedo, děkuji za skutečně nesmírně zajímavé přednášky. Myslím, že jsme zajedno všichni, že naším cílem musí být maximálně snížit prostředky na ochranu rostlin. Vidím zde velkou příležitost v nových technologiích i ve šlechtitelských metodách podle eh, vašich eh, zkušeností? Myslíte, že zemědělství se obejde bez pesticidů? Eh, chci se zeptat, mě by velice zajímalo, jestli můžete toto opřít o nějaké vědecké poznatky, protože existují nejrůznější škůdci, nejrůznější houby, plísně a všech, se vším tím bojovat není lehké. V mnoha členských státech máme problém, že máme i e, vlastně mezery v tom odhalování a identifikaci těch škůdců, proto pro ně, na ně nemáme, proti ním nemáme obranu. Děkuji, kolega Kusek. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V prvé řadě se chci připojit k tomu, co říkala paní kolegyně Katajnen. Rozpočet pro zemědělství a Horizont Evropa musí zůstat v původní výši, protože výzvy, které před sebou máme, nebudou řešitelné bez dostatečných finančních prostředků. Chci poděkovat za jasné prezentace. Vidíme, jak složité je vyvíjet nové odrůdy. Zároveň stojíme tváří v tvář ve snaze snižovat používání pesticidů. Vaše práce je velice citlivá a složitá. Navíc máme legislativu, která omezuje nové metody šlechtění rostlin. Máme regulační rámce i v této oblasti. Evropa sama si zbrzdí výzkum v této oblasti, slyšel jsem. Takže chci se zeptat, jak to vidí členové panelu. Máte i vy pocit, že nové metody šlechtění rostlin budou ošetřeny dobře legislativně? Děkuji mnohokrát. Děkuji také členům a členkám panelu. Já jsem stínovou zpravodajkou pro Horizont Evropa eh, ve výboru ITRE a stala jsem se nedávno náhradnicí v tomto výboru. Jsem velice ráda tedy, že zde mohu být a mám pár otázek. Když se na to podívám podrobněji, tak to určitě povede k dalším otázkám a děkuji také komisi za přítomnost. těm prostě misím. Každá mise má najít řešení. Dovedu si tedy představit, že hlavní cíle už byly určeny. Na druhou stranu ale nevíme, jak bude vypadat rozpočet, takže těžko vědět, kolik peněz půjde na kterou misi a následně je těžko stanovit cíle těchto misí. Někdo říkal, že trvá 10 let vytvořit odrůdu. Jak dlouho budou trvat tyto mise? Plus, v podkladovém dokumentu k těmto misím z 12. prosince se uvádí, že ty mise stanovují směr vedoucí k řešení, ale neříká, jak se k tomu řešení máme dopracovat. No, tak třeba ta mise týkající se půdy. Tam se uvádí, že to je mise, která má zlepšovat zdraví půdy a že to bude zásadní nástroj, který umožní posílit znalosti půdy, posílí také eh, kontakty s občany, zlepší naše znalosti a vytvoří řešení pro obnovení zdraví a funkcí půdy. Eh, já si nejsem jistý, jestli tomu úplně rozumím. Paní komisařka Gabriel, která má na starosti inovaci, dnes dopoledne říkala, že musíme být napojeni na občany. Pochopitelně otázek má mnoho, ale nechci je položit všechny, protože už tak mluvím dost dlouho. Děkuji. Teď tedy poslední kolo odpovědí. Je potřeba odpovědět opravdu velice stručně. Každý z vás dostane tři minuty, pan Čep. Děkuji za vaše otázky. Pokusím se je seskupit. Jak se díváme na GMO a na rozhodnutí soudu z roku 2018? Jaký to má dopad na naše výzkumné činnosti? No určitě to dopad má. Na náš výzkum to určitě dopad má. Jak co se týče GMO, tak co se týče těch nových ekologických technologií a inovací. Naše firma, která je poměrně malá, musela trochu stoupnout na brzdu, protože nejsme schopni investovat do těchto technologií, pokud si nebudeme jistí, že je můžeme použít. Velká firma to možná zvládne, my nemůžeme. Nemůžeme vyhrát všechno a dělat všechno. Vědecky neexistuje důvod, proč by NBT mělo být špatné. nebo nějaké to přesné šlechtitelství a podobně. To je velké slovo, za které se vejde spousta věcí a musí se na to člověk dívat podrobně krůček po kroku. Může jít také o obrovu přírodních a přirozených odrůd. Prostě ty odrůdy často existují, neděláme vůbec nic nepřirozeného. Toho bych se nebál. Já se také osobně nebojím GMO, ale vím, že evropská společnost je něco jiného. Já si myslím, že GMO mají za sebou velice dobré výsledky. Nechci se zmiňovat o podnikatelských modelech spojených s GMO, ale GMO samotné měly dobré výsledky. Paní Dorfman se ptal, jestli vůbec máme takovou to možnost do budoucnosti, jestli to bude nějaká zásadní krok, eh, skoková změna. Eh, dnes musím říci, že nevím. My jsme se tím nemohli zabývat, protože to stojí spoustu peněz. Já si myslím, že by to mohla být opravdu zásadní změna, to je ale můj osobní názor. Musíme to ještě trochu vyhodnotit, ale myslím si, že nám to trochu dá času navíc. Že takovéto technologie by mohli řešit problémy rychleji než teď. Potřebujeme ale čas a to jsem se snažil za těch 10 minut ukázat. Pan Buda se ptal na to, co přináší šlechtitelství. My máme zhruba 30 trhu e, řepy cukrovky, takže Dám vám příklad. Před deseti lety jsem registroval odrůdu, která byla citlivá na jednu chorobu a, listů. Dneska už se to registrovat nedá, tak rychle to nepřijdu, ale my jsme našli rezistenci a všechny naše nové odrůdy už tím, už tou nemocí netrpí. Trvalo nám to, trvalo nám to deset let, ale prostě je to možné. Takže šlechtitelská činnost může dosáhnout výsledku, ale potřebuje k tomu nástroje a čas. A teď se dostáváme do situace, kdy nemůžeme používat technologii a nemůžeme používat pesticidy. Samozřejmě společnost to chce snížit, takže to nechci komentovat, to je v pořádku. Já jsem konec konců také občan, ale na druhou stranu musíme mít nějaká protiopatření. A právě nám může pomoci šlechtitelská činnost. Nevím, jestli budeme schopni žít ve světě bez pesticidů a fungicidů úplně. Tak myslím, že většinu otázek jsem zodpověděl, tak předám slovo kolegovi. Možná bych měl německy mluvit, bude to jednodušší. Uh, byla tady otázka uh, uprostřed. Uh, začnu znovu. Já jsem nemluvil vůbec o zvířatech, já jsem měl jenom 10 minut, ale řekl jsem, že eh, to by se mělo vlastně vstupovat do agroekologie. Je potřeba šlechtit i starší rasy. Já nejsem žádný šlechtitel ani pěstitel, ale zemědělci eh, tomu přikládají eh, velký hodnot. Chtějí mít užitek i z těch eh, starších odrůd a druhů. Tady kolega je spíš odborník na to. Potom vy jste, paní Lizy se ptala, do jaké míry vlastně je do, jsou do toho zapojeni farmáři a běžní občané. Eh, existuje program EGP Půda, máme eh, dva balíčky, kde eh, pomocí workshopu komunikujeme tady s, s, s tou praktickou klientelou a máme huby, jejichž členy jsou farmáři, nejrůznější asociace, politikové by se také, politici by se měli zapojit a všichni ostatní odborníci. To je Eh, nástroj, který máme, abychom mohli komunikovat s nejrůznějšími aktéry. Máme dotazníky, pořádáme workshopy a máme aktivní účast na experimentech a různých projektech. To je jedna metoda. Jistě existují i další metody, které mohou v tom projektu sehrát úlohu. Potom tady byla otázka paní eh, Schneider na eh, prostředky na ochranu rostlin. Asi bude určitě nějakou eh, dobu trvat, než se jich zbavíme. I na severu jsou problémy s chorobami rostlin. Víme, že některé substance již nefungují, jiné byly staženy z trhu a je obrovský tlak na vývoj nových produktů a biochemie přichází s řadou nových nápadů. Kolegové ze Švédska se nás eh, ptali, jestli by nebylo možné to nejprve nějakým způsobem vyzkoušet někde ve skleníku a když to bude eh, fungovat tam, že by se to uplatnilo v terénu, ale bude to trvat celá léta. Principiálně ale si myslím, že když si takový cíl stanovíme, tak je možné jej také naplnit. A potom já jsem eh, hovořil eh, s jedním vědcem, Schulman, to je poměrně známý rostlinogenetik a teď zcela jednoznačně řekl, že momentální právní úprava brání jemu a jeho týmu eh, používat eh, určité metody a zavádět je eh, do praxe. A jde o velice přesné metody, jde o používání určitých sekvencí. A to je takový příspěvek do diskuse, jestli se jedná o GMO nebo ne. Já tady nejsem odborník, ale bylo by asi zajímavé, aby vědci získali možnost tyto metody využívat a paralelně na evropské úrovni se také diskutuje o tom, že dosavadní právní úprava eh, by se měla reformovat, znovu nastavit tak, aby nejenom šlechtitelé, kteří se zabývají tedy eh, genetickými technologiemi, ale i farmáři z ní měli eh, Eh, užitek. Děkuji a závěrem má slovo ještě jednou komis. Merci, merci, eh, Děkuji, pane předseda. Eh, otázky, které se týkaly nás, se především týkaly rozpočtu. Pokud jsem to dobře sledoval, tak jistě chápete, že momentálně ta diskuse je teprve na úrovni členských států. Můžeme říci, že návrhy komise které, jak připomínám, byly v rámci 1,11 HDP. V rámci tedy návrhu eh, Komise pro rozpočtový rámec potřeby pro výzkum eh, se odhadovaly na 500 miliard eur. To byl návrh Komise. A stále to je návrhem Komise. Také zdůrazňuji, že pro Horizon 2020 zkušenost ukázala, že máme dostatek eh, dobrých projektů, které ale nemohly být financovány prostřednictvím eh, financí a výběrového postupu pro financování. Eh, já myslím, že na těch 100 miliard eur snadno Eh, naplníme to projekty, parlament to ostatně ví, a také eh, jde samozřejmě i o zemědělství. Eh, pokud je o výzkum v zemědělství, v druhém pilíři, o kterém jsem hovořil, máme takové bloky, kterým říkáme klastry. Eh, Klaster 6 odpovídá nejlépe těm otázkám, eh, které si klademe o zemědělství, o životním prostředí a o vývoru, vývoji bioekonomiky. Dále mise, na to také byla jedna otázka, budou mít vlastní rozpočet a budou financovány z různých eh, těch klastrů uvnitř horizontu Evropa. Kerstin, něco byste dodala? Ano, byla tady také otázka o zapojení eh, cizin, eh, občanů. A tady je zcela jasné, že uh, máme uh, eh, pětičlený uh, výbor v komisi pro tyto mise. Uh, zapojení občanů, to znamená komunikace oběma směry. Komunikace poskytující informace, ale také eh, komunikace eh, z opačného směru. My chceme mobilizovat členské státy. Máme takovou podskupinu v našem výboru eh, a používáme tady postup, jak získat přehledy, zacílenou informaci, různé akce z členských států, z komise a snažíme se mít eh, velvyslance nebo ambasadory misí, kteří eh, by měli naslouchat přímo v terénu občanům, aby zjistili, co si myslí, proč si to myslí, jak bychom měli řešit otázku půdy a eh, potravin na jaké oblasti jsme zapomněli. Čili děláme vše, co tady je možné, různé zapojení, různé uh, Eh, zač, začlenění a máme tady multiplikační také aspekty. Já vielen. Děkuji. Dostali jsme se tedy na závěr našeho slyšení. Já bych rád poděkoval všem řečníkům pro eh, naše další debaty. Toto bylo velice užitečné, eh, mnoho impulzů pro naši další práci. Mám ještě několik bodů. Bod 15, eh, schválení rozhodnutí koordinátorů, eh, jak vám bylo vysvětleno, eh, a ještě oprava plánu misí. My jsme se rozhodli, že pojedeme do Itálie a Dánska v druhém pololetí a co se týče Japonska, to se potvrdí ještě písemně a nebo se to nepotvrdí to, protože jsme hovořili vlastně hlavně o tom harmonogramu. To tak tedy zní eh, závěr eh, ze schůze koordinátoru kolega Dorfman. Myslím, že to takhle úplně nebylo. My jsme řekli, že na každý pád se budeme snažit o návštěvu Japonska, ale že eh, se musíme podívat, jestli tedy v kalendáři najdeme místo na Eh, Dánsko a Itálii. Takhle já jsem to celé pochopil. Ale myslím, že tři cesty na každý pád je příliš mnoho. Měli bychom se eh, dohodnout na eh, dvou. Již naposledy jsme měli problém najít dostatek kolegů, kteří by se zúčastnili dvou cest. Já nerad oponuji, ale skutečně jsme se rozhodli že e, ty e, dvě cesty e, provedeme. Japonsko stálo mimo. Dohodli jsme se na Dánsku a Itálii a Japonsko, pokud se dohodneme na datu a to si sdělíme písemně. Tak znělo rozhodnutí. Nevím, jestli je možné to špatně pochopit nebo nějak jinak reprodukovat, ale takhle to vidím já. Tak to bylo rozhodnuto. A teď se tady dostáváme k bodu různé. Za mě pouze sdělení, že mimo dalších schůzí 18. a 19. března jsme se ještě během koordinátorů rozhodli, že uspořádáme eh, zvláštní schůzi 12. března eh, v 9 hodin eh, kde na dvě hodiny pojdeme paní, pozveme paní komisařku Krikaides a budeme s ní debatovat o strategii spole na stůl. Protože potom necelé dva týdny posléze eh, má být to sdělení, pak se také setkáme s komisařem Timmermansem týden předtím, než bude zveřejněno sdělení. Tolik jsem vám ještě chtěl říci. Eh, další schůze se objeví ve vašem plánu. Děkuji všem, kteří zůstali až do konce. Děkuji sekretariátu za organizaci slyšení a uvidíme se tedy nejpozději 12. března. Přeji hezký večer.